Otwieram posiedzenie. Zahajuji zasedání. Pierwszym punktem... Prvním bodem na pořadu jednání je společná rozprava ohledně zahraniční bezpečnostní obrané politiky. Máme zde několik bodů, které máme před sebou. Poslechneme si prohlášení místo předsedkyně komise vysoké představitelky. Budeme hovořit o aspektech společní zahraniční politiky a obrané politiky. Zmíníme také situaci v Sýrii a v táboře Ashraf. O pronásledování křesťanských eh, koptů v Egyptě budeme hovořit o společné zahraniční a bezpečnostní politice a také o vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v tomto ohledu a Budeme hovořit také o účasti Evropské unie v mnohostranných organizacích. Všechny tyto věci jsou před, pětem naší diskuze. V pondělí jsme slavili Den Evropy, Den evropské vzájemnosti a dnes naše evropské společenství určitě nejvíce potřebuje společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Máme před sebou historické výzvy, nejen překonání krize, který byl dovezen, která byla dovezena do Evropy a musíme se připravit na budoucnost, na takovouto situaci. Musíme vyřešit krizové problémy také mimo Evropu a nejen uvnitř Evropy. A také, když sledujeme situaci v Syrii, v Bahrajnu, v Jemenu, také v Tunisku a v Egyptě, tak to také musíme řešit. Nesmíme zapomínat také na naše východní sousedy. Spustili jsme před několika, několika dny Euronest. Máme evropskou diplomaci, která musí být naším opravdovým nástrojem činnosti vně Evropské unie, protože dnes není možné řešit problémy v Evropské unii, když nezačneme řešit problémy mimo Evropskou unii. My jako Unie musíme mít politickou většinu a nejen hospodářskou převahu. Rád bych nyní dal slovo paní představitelce, vysoké představitelce Katrin Ashton, místo předsedkyně komise, aby přednesla svou úvodní řeč. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Toto bude první z tří příspěvků, které přednesu zde před poslanci dnes dopoledne. Na úvod můj pohled na věce Pokusím se také dotknout několika detailů, které vnesli do této debaty poslanci. Víme, jakou důležitost jim přikládáte. V našich sousedních zemích zuří bouře, jarní vítr změn. Nevíme, odkud fouká a jaký výsledek přinese. Pane předsedo, Aspirace jsou vysoké a očekávání taktéž. Že revoluce stály za tu prolitou krev a za ty otřesy a strach. Že se řeší problémy, které tam přetrvávaly už po desetiletí. Když se podíváme na arabský svět a na severní Afriku, jsou to veliké výzvy pro Evropu, ale také příležitosti, které si nemůžeme dovolit promeškat. Máme zde dva principy, které musí na nichž musí být založena veškerá naše akce. Za prvé, Evropa ví, jak dlouhá a trnitá může být cesta ke svobodě. Naše vlastní minulost, eh, naše cesta k demokracii v minulém století byla velmi pomalá. Sama Evropa vznikla na popelu konflikta. To nám připomíná, jak hrozný může být život, když se zhroutí demokracie. Když k tomu ještě přidáme minulost evropských eh, impérií, tak eh, musíme k tomu přistoupit s určitou pokorou. Demokracie je důležitým základem lidského pokroku. Za druhé, demokracie samozřejmě je o hlasování, o volbách a my jsme se v Evropě naučili, že potřebujeme hlubokou diplomacii. Musíme respektovat právní stát, svobodu eh, slova a nezávislou administrativu, nestranou administrativu. Musí být také svoboda odborů a svoboda vlastnictví. Jde také o to, že musíme budovat správné instituce a správné postoje. Z dlouhodobého hlediska povrchová demokracie vypadá tak, že lidé, kteří volí sice svobodně svou vládu, tak tato povrchová demokracie nepřežije, pokud zde nebude hluboce zakořeněná demokracie. Samozřejmě neexistují žádná rychlá řešení, která by ve světě vytvořila situaci, kterou všichni chceme. A mezi tím aspekt sociální intolerance situaci zhoršuje, například v Egyptě. V nejistých dobách eh, se zde využívá strachu. Dámy a pánové, svoboda vyznání je univerzálním lidským právem, která musí být všude chráněna. Musíme odsoudit všechny ty, kteří používají náboženské vyznání jako prostředek útlaku. A musíme být proti netoleranci v Syrii, v Pakistánu, v Egyptě nebo kdekoliv jinde. Evropa musí také vybírat. Když se podíváme na své sousedy, musíme být eh, připraveni řešit výzvy, které před námi stojí. Já mohu vydat stovky prohlášení a také to dělám lituji, žádám, eh, naléhám a tak dále, ale musíme také jednat a toto jednání musí mít různé podoby. <clears throat> Například sankce. Ukládáme sankce režimům, které jednají špatně se svými občany, policie například napadá občany. Včera jsme uvalili sankce na Sýrii a postihli jsme 13 klíčových postav tohoto režimu. Musíme hovořit jasně, stejně jako včera jsem hovořila jasně se syrským ministrem zahraničí. To, co se děje v Sýrii, je vůle lidu po svobodě, demokracii a právním státu. Není to žádný zahraniční komplot. Režim ztrácí legitimitu. Vzdaluje se od lidí a od mezinárodního společenství. Útlak a hrozby, to jsou nástroje, které patří do dávno zapomenuté doby. Evropská unie musí jednat v Baniasu, v Hamě, kam přijeli tanky a tak dále. Dámy pánové, syrský lid se neskloní před tanky. A my žádáme režim, aby změnil svůj směr a aby ho změnil teď okamžitě. Včera jsem řekla zahraničnímu ministrovi Sýrie, že musí okamžitě umožnit neomezený přístup médiím a humanitární podpoře, protože teprve potom mohou být vyslyšeny vaše prozby. A když se podíváme na východní sousedství, Bělorusko, kde Lukašenko nevyužil loňských voleb, aby ukázal, že je připraven budovat otevřenou demokratickou evropskou demokracii. Nevyužil této příležitosti a navíc ještě použil násilí proti demonstrantům a zvýšil počet eh, politických vězňů. Ukázal, že jsou vzdáleni demokracii a právnímu státu. Vím, že nám nenechal žádnou jinou příležitost, žádnou jinou možnost, než uplatnit eh, tvrdé sankce. Když se obracíme na ty režimy, které jsou zodpovědné za takovéto krachy demokracie, zaměřujeme se také na Lukašenka. Musíme zároveň také podporovat občanskou demokracii občanskou společnost. A pak je zde akce, která se týká našeho přímého angažma. V táboře Ashraf to, co se stalo 8. čtvrtí, je opravdu politování hodné. A já jsem to rozhodně odsoudila a odsuzuji. Potřebujeme silnou, tvrdou evropskou odpověď. Řekla jsem iráckému ministrovi zahraničí ještě včera, že rozhodně nespochybňuji suverenitu Iráku ve svých eh, oblastech. Nicméně odsuzuji toto násilí a volám po vyšetřování, které musí být důsledné, důkladné a také nezávislé. Musí nám přesně říci, co se stalo. Ale jak poslanci vědí z dopisů, které jsem dostala, není zde žádné jednoduché řešení. Zvažovalo se několik možností dlouhodobého řešení s vedením OSN, ale všude jsou výzvy a já jsem velmi vděčná za práci této sněmovny, těchto poslanců, kteří tam odcestovali a za příspěvky, které jsem dostala. Musíme to také vzít na Radu pro zahraniční záležitosti a musíme o tom diskutovat s vysokým komisařem pro uprchlíky OSN. Náš eh, velvyslanec v naše velvyslankyně v Iráku přijede dnes a ví, jako důležitost této záležitosti přikládám. Dámy a pánové, musíme se ujistit, že najdeme nejlepší způsob, jak jednat v této oblasti, ale je rozhodně jasné, že to musíme odsoudit a musíme vést vyšetřování. V Jemenu byly předloženy návrhy a prezident Saleh znovu váhal s přijetím těchto návrhů. Já jsem před ní, s ním nedávno hovořila. Hovořili jsme o diskuzích, které měl s opozicí a o návrzích, které ležely na stole. Já jsem mu řekla, že ví, co musí udělat v zájmu své země a že by to měl udělat. Když jsem se v zálivu sešla s bahrajnským králem, tak jsme diskutovali o dialogu, který navrhoval princ a já jsem říkala, že by měl pokračovat v tomto dialogu. Zatím jsme ale nedostali odpověď. V Bahrajnu musí být vedeny procesy a rozhodně musí být zabráněno trestu smrti. Pane předsedo, ve všech těchto případech jde o přímé zapojení, o naše přímé angažmá a o tlak, který vyvíjíme a o přímost našeho přístupu. Nedělejme se iluze, musíme velmi jasně hovořit se všemi lídry a já s nimi hovořím velmi jasně o tom, co si myslím, že by se mělo stát. A dělám to s podporou této sněmovny a také eh, s podporou Rady pro zahraniční záležitosti 27 členských států, ale samozřejmě někdo musí hovořit také o Liby. A jsou zde poslanci tohoto parlamentu, kteří by chtěli, abychom měli silnou bezpečnostní a obranou politiku. V minulých měsících jsme viděli, jak daleko jsme se dostali v určitých aspektech. Ale vidíme také, jak daleko ještě musíme dojít, ale společně jsme se rozhodli, že naplánujeme vojenskou podporu pro humanitární potřeby. Chceme podporovat eh, lidi všude. Vzpomínáte si, co jsme udělali, když eh, došlo k zemětřesení na Haiti? V tomto případě vojsko i civilisté pracovali bok po boku. Nesmí zde vznikat žádné nedorozumění. Vím, že humanitární podpora nesmí být v žádném případě ohrožena. Ale když chceme zachraňovat životy, je to naší prioritou, tak někdy pouze vojsko má k dispozici nástroje, aby to mohli udělat, mají k dispozici infrastruktury a tak dále. A proto, pokud dostaneme žádost od OSN, budeme připraveni pomoci. Ale musíme být rychlejší a inteligentnější v tomto postupu. A já budu první, kdo řekne a připustí, že toho musíme udělat ještě opravdu hodně v této oblasti a budu o tom hovořit ještě později dnes dopoledne. A zlepšujeme také svou spolupráci s NATO. Sdílíme detaily o našich operacích poprvé. To je součást našeho rozvíjejícího se vztahu. V pátek jsem s generálním tajemníkem Rasmusenem spolu předsedala společnému zasedání se Severoatlantickou radou a vedli jsme první diskuzi o Eh, Libii. Také jsme hovořili s Amame Musou a také s jeho nástupcem z organizací Islámské konference pod vedením speciálního vyslance OSN Al-Hatiba. V diskuzi s pankem Munem jsme se rozhodli, že v Káhyře svoláme regionální organizace, a budeme také pokračovat na setkání kontaktní skupiny v Římě. Musíme se rozhodnout, jakou roli budeme hrát v budoucnosti Libie. Musíme podpořit národní dialog, připravit instituce, připravit volby. A dvě mise, které jsem vyslala do Libie, pracují s ženami a s mladými lidmi v Evropě. Šéf mého týmu řekl, že je to poprvé, co se zde diskutuje o ústavě. Hovoří o argumentech, které předtím vůbec neznali. Říkali, jak toužili po konci režimu, ale musíme také jasně říci, že Kadafi musí odejít od moci a musí ukončit svůj režim. Chci otevřít eh, úřad v Bengázi, abychom mohli nadále pokračovat v podpoře lidem, jak jsme o tom diskutovali podporovat občanskou společnost, eh, potom eh, Národní radu pane, pana Žabrila. Hodně jsme se s ním také setkali. Musíme vybudovat to, po čem lidé volejí. A nebuďte překvapeni, vy sami chcete pomáhat eh, se zdravotnictvím, s bezpečností, s kontrolou na hranicích. A to je právě ta podpora, kterou my jsme jim schopni poskytnout a kterou jim poskytneme. A samozřejmě všude zde máme tu stříbrnou nitku lidských práv, která probíhá celou naší prací. Nová politika sousedství, různá úroveň, odlišná úroveň ambicí a vizí. EU a sousední země jsou spolu zodpovědné za to, abychom splnili své závazky vůči zemím a vůči lidem ze sousedních zemí i lidem Evropy. mobilita, trh, peníze. V angličtině 3M, to je jednoduchá věc, jak to popsat, ale to jsou věci, které jsou velmi důležité, abychom podpořili budoucnost v těchto zemích. Jeden příklad o mobilitě mladých lidí. Jsou to mladé společnosti, kde mladí lidé chtějí využít příležitosti, touží po nich a Evropský parlament zde musí hrát důležitou roli, aby podpořil tyto příležitosti pro mladé lidi, aby mohli čerpat znalosti z Evropy. A to tež platí i pro členské státy. Aby zde byla příležitost cestovat, studovat pro obchodníky a podnikatele, proskoumat trhy, kam by mohli dovážet své zboží a prodávat své služby. Některé členské státy mají už dlouhodobé vztahy s těmito zeměmi. Ale teď musí vystoupit a poskytnout tyto příležitosti, pokud je přístup na trh. Víme, že musíme stimulovat hospodářský růst a hospodářské oživení. Víte, jaký vliv eh, měla tato krize na hospodářství zemí, o nichž hovoříme. Některé tyto země na nás spolehají jako největší vývozní trh a zdroj jejich příjmu. Když těmto zemím umožníme rozvinout jejich trhy, může to přinést skutečnou změnu. To znamená, budeme podporovat nejen otevření trhu, ale také přístup na tyto trhy, abychom také zajistili, že oni budou splňovat naše normy a že budou mít skutečné příležitosti. A to platí především pro malé podniky. Ale musíme mít politickou vůli toto udělat. Musíme mít politickou vůli, musíme být zavázáni k tomu, že otevřeme své trhy, že budou dostupné a to vážení poslanci, je výzva za všech okolností. Z ekonomického hlediska, ale já bych řekla, že je to výzva, kterou rozhodně musíme vyřešit, protože pokud ne, tak selhání sousedních ekonomik bude mít přímý dopad i na nás. A potom peníze, to poslední M, nebo tedy zdroje. Nejen přímá podpora, ale také to, jaké páky můžeme využít. Už jsme pořádali setkání představitelů největších finančních institucí světa, kde jsme hovořili o tom, co by mohli přinést a jak. Ale pokud je o naše sousedy, tak musíme podporovat efektivnější využívání zdrojů. Platí to zejména třeba v Tunisku. Premiér říkal, že 24. července budou volby, to by mohlo pomoci, ale uznal, že je zde téměř eh, nulový růst, 0 eh, až 1%. My musíme podpořit Tunisko, jeho hospodářství a jeho občanskou společnost. A to znamená, že nebudeme přemýšlet pouze dlouhodobě a nebudeme přemýšlet pouze o důležitosti nové strategie, ale také o tom, co děláme teď a jakým způsobem podporujeme země, Egypt, Tunisko a další rovnou přímo teď eh, s těmi rozpočtovými problémy, které mají. A to je důvod, a eh, proč jsme zahájili diskuze s finančními institucemi, s členskými státy, s těmi, kteří jsou zapojeni do podpory těchto zemí. Chceme jim pomoci s deficity, když eh, selhal cestovní ruch, když hospodářství dobře nefunguje, tak právě v této chvíli musíme jednat. Je zde opravdu naléhavá situace a je zde také na druhé straně dlouhodobá strategie a potřebujeme obojí. Egypt. Nedávno jsem tam byla třikrát a hodně času jsem strávila s mladými představiteli a setkala jsem se také s ženami. Ženy především očekávají ten silný hlas, který by měl být budoucností Egypta. Já jsem se setkala s ženou, která bude prezidentskou kandidátkou a ujistila mě o důležité roli žen v Egyptě ministr plánování, ministrině plánování eh, chce stavět eh, domy pro občany. Má vizi toho, jak by to mohlo vypadat, ale my musíme tyto velké vize převzít od zemí, s nimiž pracujeme a převést je do toho, co můžeme poskytnout my jako podporu začlenit do toho také školství, vzdělávání, infrastrukturu, příležitosti pro malé podniky, spolupráci s ženami, budování bezpečnějších eh, komunit, eh, spolupráce na budování ještě větších vizí, které budou odrážet to, co si žádá egyptský lid. A když jsem mluvila s ministrem zahraničí Egyptu, tak on byl připraven více s námi spolupracovat v blízkovýchodním procesu. Chce, abychom byli partnery v tomto regionu. V následujících měsících a letech zde bude pro Egypt mnoho výzev. Musíme zde být připraveni, abychom je podpořili. A musíme být ochotni dát k dispozici své zdroje, své znalosti, svou expertízu a své kontakty ve prospěch podpory této země. Ale vždycky jsem říkala, v této sněmovně i jinde, že služba pro vnější činnost je silou, která má předcházet eh, a řešit konflikty. A v tom je právě naše role v srbské a kosovské otázce. To je role, kterou chceme hrát v OSN. Chceme, aby náš hlas hrál svou roli. A proto musíme bosenské vůdce donutit k tomu, aby přestali přemýšlet pouze o svých potřebách a o potřebách své země, aby se dívali do budoucna a aby přitom viděli i Evropskou unii. A stejnou roli hrajeme i na blízkovýchodním eh, mírovém procesu. Dobře víte, že stabilita na Blízkém východě vyžaduje mír. Hledání dohody dominovalo tomuto regionu už po desetiletí. Já doufám, že eh, kvartet, eh, který se sešel v únoru, bude konečně něco znamenat, protože vlastně už začali spolupracovat poprvé od té doby, co kvartet vznikl. Znovu se zešli také v Dubnu. Připravili jsme prohlášení, které je založeno na naší pozici. Já nadále. Věřím, že vyjednané řešení je cestou vpřed a budeme pořádat další schůzku vyslanců později tento měsíc. Palestinský stát, v to plně věříme. 13. dubna, když jsme se sešli, tak jsem slyšela, že Salam Fayat velmi dobře pracoval a hodně toho dosáhnul, pokud jde o lidská práva, právní stát, zdravotnictví, sociální zabezpečení a tak dále. Což podle Světové banky stačí pro dobrou vládu a já jsem uznala důležitost pakistánského usmíření nad rámec tedy toho, co může nabídnout prezident Abbas. Je to příležitost, je to něco, po čem Evropská unie už roky volá. To, co se děje dnes, dámy a pánové, to je největší úsilí po vytvoření tohoto míru a stability, což je vlastně cesta, jak dosáhnout eh, řešení dvou států. Byla jsem v kontaktu s prezidentem Abásem, s Fajádem, s Arabskou ligou, eh, s Izraelem a také se Spojenými státy nenásilí, budování státu a přijetí závazných závazků bude klíčové a musíme spojit toto úsilí a musíme ho posuzovat podle výsledku. Já věřím, že Izrael by měl předat daňové příjmy palestincům, ale chci jasně říci, že opozice proti Hamásu se nezměnila a bezpečnost je klíčovou otázkou pro nás pro všechny. A chci také říci, že humanitární situace v Gaze ještě pořád není vyřešena. Byla jsem tam dvakrát. A neustále to zdůrazňuji. Je nutno, aby se hospodářství v tomto regionu začalo rozvíjet. Ta situace v této oblasti, především pro děti, je skutečně hrozná. Předložili jsme návrhy pro Izrael, aby podpořil tento region. Já chci, aby lidé v Gaze měli budoucnost. Ale také chci, aby Galačelí dostal šanci vrátit se k otci a k matce. Dámy a pánové, naše zkušenost nám říká, že skutečná demokracie je důležitým základem tolerance, míru a prosperity. V severní Africe i v arabském světě tohoto cíle nebude dosaženo rychle, nebo bez klopítání, ale budování hluboké demokracie je jediná cesta, jak tohoto cíle vůbec dosáhnout. Máme zkušenost, abychom mohli pomoci všem zemím, které dnes žádají o pomoc při cestě k demokracii. A proto navrhuji, abychom podpořili toto volání po demokracii, což nám umožní také využít naše zdroje, abychom podpořili příležitosti především pro mladé lidi, aby se mohli zapojit do politického života, podpořit rozvoj politických stran a dát lidem možnost dělat to, co musí dělat volení poslanci, to znamená rozvíjet politický proces tím, že se budou budovat politické strany, občanská společnost a ty hluboké kořeny, které znamenají, že demokracie bude kvést a růst. Já když navštěvuji tyto země, tak vidím, že nejde tolik o volbu vlády. Demokracie Jde také o to v demokracii, že tuto vládu je možno potom také svrhnout. A volební urny se používají klidně dvakrát, třikrát, čtyřikrát, aby se změnila vláda a je to možné pouze v případě, když je ta demokracie hluboce zakořeněná a kvetoucí. Viděli jsme to také na pobřeží Slonoviny. Když konečně byl nastolen prezident, tak jsme viděli, že jsme i my sehráli důležitou roli v tom, že jsme podpořili tento proces. <clears throat> Je dobré vidět, že volby proběhly v pořádku a že prezident byl jmenován řádně. Je dobré vidět, že demokracie rozkvétá a to právě musíme podporovat. Pokrok rozhodně vyjadřuje, vyžaduje změnu a to znamená, že musíme být rozhodnější, jednat. Některé věci, které jsem popsala, vyžadují činnost ze strany členských států, některé vyžadují kroky ze strany komise a mnohé kroky vyžadují podporu této sněmovny a my si musíme rozhodnout, že všichni budeme hrát svou roli. Ale pokud to uděláme pouze v případě, když mediální pozornost je zaměřena na tyto země, tak nebudeme mít úspěch. Musíme zde být opravdu rozhodnuti pomáhat dlouhodobě našim sousedům. Nejenom v okamžiku, kdy zahajují svou cestu, směrem k demokracii, ale také až do úspěšného závěru. Jsou to tři úžasné zprávy, o kterých se zmíním později. Chci poděkovat zpravodajům a na závěr Chci citovat antropoložku Margaret Mead, která řekla, nikdy nepochybujte, že malá skupina přemýšlivých občanů může změnit svět. V podstatě je to jediná věc, která se kde stala. Uh, thank you. Thank you, Lady Ashton. Děkuji, děkuji vám, paní Ešten. Chtěl bych vám, kolegové, připomenout, že mimo úvodní slovo paní Ešten diskutujeme o třech konkrétních zprávách pana Albertiniho, pana Gualtieriho a paní Muniz de Urquiza. A také e, musíme si připomenout, že na základě našeho hlasování v pondělí budeme také diskutovat o násilí proti křesťanům. Za politické skupiny jako první vystoupí za EPP pan Doul. Paní předsedkyně a vysoká představitelko, drahá Katrin Ashton, drazí kolegové, zahraniční politika je dominována revolucemi víceméně mírovými ve většině zemí, v několika zemích eh, na středozemní oblasti. A je zde také symbolická událost v boji proti mezinárodnímu terorismu, a to znamená smrt Bin Ládena. Jakou roli v tom hraje Evropa? Jsme v tomto kontextu angažovaným eh, aktérem s dobrou vůlí? Ano, určitě. A v Líbii z iniciativy několika lídrů členských států jsme ukázali, že jsme otevřeli nemocnice a že jsme schopni jednat, když chceme. Jsme opravdu mezinárodním aktérem na úrovni naší ekonomické moci? Ne, nejsme. Evropa i nadále je jen takovým malým eh, politickým a geostrategickým trpaslíkem a pořád eh, Veřejné mínění očekává více. Evropa vsadila na stabilitu a na rozvojovou pomoc ve Středomoří, ale lidé žádají, a je to legitimní, politickou svobodu a utíkají ze své země, protože nemohou doufat pro své děti a pro sebe eh, v důstojnou budoucnost. Humanitární odpověď, kterou přinášíme už několik měsíců, je určitě užitečná. Paní vysoká představitelko, musíme ale udělat více. Začali jsme se poučovat z této zkušenosti. Já bych rád věřil, že ano. Když se podíváme na vlnu imigrantů, kteří připlouvají k našim břehům a kteří umírají ve vlnách, tak my tváří v tvář této situaci reagujeme tak, že se hádáme, že zavíráme své hranice a omezujeme svobodu pohybu princip Schengenského prostoru. Je to důstojné pro Evropu, pro ideály Evropy, principy a hodnoty? Já si myslím, že ne. Má skupina EPP si myslí, že ne. A já jsem se jist, že většina kolegů v této sněmovně si to také nemyslí. Drazí kolegové, pokud dnes dopoledne hovoříme s naší vysokou představitelkou, tak je to proto, že Lisabonská smlouva nám dává možnost dát Evropě tvář a hlas. A teď musíme přistoupit k praktické práci. To znamená, že se musíme rozhodovat, jaké budou priority Evropy. Vztahy na východ a na jih od nás, boj proti terorismu, řešení konfliktu na Blízkém východě, obchodní politika a to vše zároveň. Není to jednoduché. Jací jsou naši hlavní partneři USA, rozvíjející se ekonomiky nebo další partneři? Jak získat co nejlepší výsledky? Tím, že necháme politickou politické hřiště členským státům, jako už to děláme 60 let, anebo budeme hovořit jedním hlasem. Pokud je o zahraniční věci, bezpečnost a obranu, tak řešení není mezivládní. Řešení je více Evropy. Není to více národního ega, je to spíše větší efektivita na úrovni Evropy. Drahá Catherine Ashton, Budeme mít zahraniční a bezpečnostní politiku, která bude solidní a pevná pouze v případě, když veškerou energii vložíme na splnění několika důležitých cílů. Rok 2011 musí být rok Středomoří, rok boje proti terorismu, a průlomu na Blízkém východě. Pokud se Evropa má stát klíčovým aktorem na těchto frontách, musíme zapomenout na své mladické chyby. A na závěr bych rád citoval Jana Pavla II. Nebojte se, paní Eštonová, Máme 4 miliardy, které jsme si ušetřili v rozpočtu. Udělejte návrhy, jak je využít, než eh, byste je měla vracet členským státům. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Schulz za SND. Děkuji, pane předsedo. V Evropské unii, ve které ve všech oblastech eh, zažíváme vývoj zpět k renacionalizaci. V takovéto Evropské unii by měla být Lisabonská smlouva nástrojem pro vytvoření nové společenské politiky, pro společné zahraniční bezpečnosti a obrané politiky. Když zde vedeme tuto velkou první všeobecnou debatou s paní vysokou představitelkou, když si v rámci tohoto připomeneme, jaké byly počátky, tak již tehdy bylo zjevné, že byly jisté vlády, které například nechtěly mít titul ministr zahraničí Evropské unie. Proto se potom shodli na jménu vysoké představitelky. Je to také pochopitelné vedle děňové politiky, vedle vnitřní politiky je zahraniční politika jedna z klíčových klíčových aspektů národní suverenity a tuto přenést na nadnárodní instituci právě tedy v oblasti zahraniční bezpečnosti a obrané politiky, tento čin je rozhodně velice odvážná věc, ale také věc obtížná. Musíme Ovšem my zde v Evropském parlamentu společně s vysokou představitelkou si položit zcela jinou otázku, totiž jaká je vlastně úloha této unie jako samostatný orgán v rámci zahraniční mezinárodní politiky. V posledních dnech jsem četl články o paní vysoké představitelce, které ve mně vyvolávaly údiv, protože tyto články kritizovaly paní Ečnovou za to, že byla nepřítomna, že existuje její nepřítomnost a nepřítomnost její politiky. A tato kritika ovšem je inspirována lidmi, kteří nemají v úmyslu nic jiného, než hájit svou národní politiku, své národní zájmy a tyto postavit na první místo. Aniž by konzultovali jakéhokoliv partnera. Oni chtějí unilaterálně rozhodovat Toto ovšem nepovede v konečném důsledku ke sjednocení, ale k rozkouskování Evropy. Podívejme se na to, jak se vyvíjí současná mezinárodní politika. Podívejme se na to, jak to vypadalo v otázce, jak se zachováme k situaci v Líbii. To bylo velice rozdělené. A právě ve velkých hlavních městech Evropské unie existuje jakýsi sklon mít pokládat vlastní zahraniční bezpečnostní obranou politiku Evropské unie za jakési pokračování národní politiky za evropské peníze. Čím větší jsou úřady a celá struktura, tím silnější je takovéto povědomí. Paní Ašnová, vy v našem parlamentu budete mít rozhodně širokou podporu, pokud řeknete těmto lidem váš unilaterální zájem, respektuji, ale toto nemůže mít směr, kterým se vydává společná evropská zahraniční politika, která je ve svých koncenzuálních oblastech definována mnou, vysokou představitelkou. Ano, já jsem proto, abychom otevřeli, jak se říkala, kancelář v Líbii, protože vy, jakožto vysoká představitelka a Unie sama, jakožto vlastní orgán, potřebuje důvěryhodnost, humanitárního a politického charakteru větší důvěryhodnost než ty země, které nutně musely sáhnout k vojenským opatřením v Líbii, ale které ze své strany ještě na podzim minulého roku na největším zbraňovém veletrhu v Líbii měli ty největší stánky, kde zastupovali a prezentovali své vývozní firmy. Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Belgie, to jsou hlavní dodavatelé zbraní armádě pana Kadáfího, která tam nyní zde bojuje proti povstalcům. Takže Evropa potřebuje důvěryhodnost. A důvěryhodnost Evropy spočítá v měkké síle, která pomáhá budovat demokracii, která si otevře úřad, aby podpořila demokratické hnutí pro občanskou společnost která nadefinuje mezinárodní spolupráci Evropské unie ne jako potlačování ostatních či prosazování unilaterálně diplomatických a politických zájmů. Ne, potřebujeme Evropu, která jako rovným s rovným provozuje partnerskou světovou politiku. To je podle mě vize zahraniční bezpečnostní a obrané politiky Evropské unie. Řekla jste, že tam jsou tři věci peníze, mobilita a přístup na trh. Měla byste v rámci další fáze zavést 3C koherence, konkrétnost a komunitární metoda. V takovémto případě byste dokázala pomocí těchto M a těch 3M a 3C nalézt partnery zde v Evropském parlamentu. My, jakožto sociálně demokratická frakce, víme, že v počátcích spolupráce mezi vámi a parlamentem vždy dochází k tomu, že je třeba zlepšovat nějaké věci a my se nacházíme v počátcích. A proto říkám, a říkám to za, myslím, za většinu kolegů, pro vaši vizi společné zahraniční a bezpečnostní politiky zde v této sněmovně jistě naleznete více partnerů než v rámci setkání 27 ministrů zahraničí, které všechny respektuji, ale které všichni mají problém. Oni vy jste diplomatická představitelka celého kontinentu. Děkuji, předušuje předseda. A další řečník za liberály a demokraty, pan Guy Verhofstadt. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Ešten dnes řekla, že se v Káhyře sešla s novým ministrem zahraničí a Moje závěry z tohoto setkání, a já jsem také Káhiru navštívil, bylo to, že jsem dospěl k názoru, že musíme podpořit tuto revoluci v severní Africe a také musíme podpořit dění v Egyptě. A musíme také skončit s naší paternalistickou politikou, tak jak jsme doposud postupovali. Malé srovnání Marshallov plán USA. Víte, kolik tam bylo peněz transferováno? Bylo to 1% HDP, každý rok bylo to 160 miliard miliard dolarů celkově. A my slibujeme Egyptu kolik? Jednu miliardu. Ne 162, ale jednu miliardu. Ne v roce 2011, ani v roce 2012, ani v roce 2013, až budeme mít možnost toto udělat. Takže já se domnívám, že to není vůbec nic. A to, co já očekávám od vás a od komise, protože tady hovoříme o penězích komise tak já nechci plně změnit naši zahraniční politiku, ale já očekávám, že poskytneme rozpočtovou pomoc Egyptu, protože ke konci roku nebudou mít žádné peníze v rozpočtu a to může vést také ke kontrarevoluci v Egyptě. My musíme pomoci také Egyptu z finančního hlediska a podporu podpořit jejich finanční politiku. A mo, dále se chci vyjádřit také k Syrii. Musíme být upřímní, paní Ešten, neboť e, Syrie je velká katastrofa. To já to nedokážu dokážu popsat jinak, eh, než to, že se dosá, eh, že nyní prochází zde arabská genocida. 800 lidí je každý den zatýkáno a zabito a také jsou lidé mučeni tak, aby eh, vlastně dali k dispozici potom hesla do Facebooku a také vojáci nechtějí chtějí eh, eh, střílet na své vlastní lidi a ti jsou zastřeleni vlastní tajnou službou a armádou a Asadovou armádou. A to, co se odehrává každý den v Syrii, na to můžeme popsat, to je opravdu Asad je nejbrutálnějším diktátorem celého světa a to je jasná analýza, kterou můžeme dnes udělat. Takže co máme dělat? Jestliže vidím, že 800 lidí bylo zabito, 8 tisíc lidí je ve vězení a dochází k moučením a co uděláme my? Jsme eh, za, eh, zmrazili 13 eh, lidem jejich majetkové poměry a to není adekvátní a to také nepovede ke změně tohoto režimu. Nemůžeme říci, to je 13 lidí, které by, kteří byli postiženi, ale ani Asad tam není. Je to pouze bratr Asada. Ale musíte na tento seznam dát stovky těchto lidí a musíte to udělat co nejrychleji. Tak opravdu byl vykonáván skutečný nátlak. Já chápu váš přístup, vy řeknete, no já jsem vynechala Asada ze seznamu, možná, že později to to pomůže k tomu, že změní svůj názor. Takže hovořte dnes velice konkrétně jasně. Já vy chci říci, já chci, abyste řekla, že mu dáte jenom několik dnů. Takže on bude muset během několika dnů změnit svůj přístup, jinak zmrazíte majetkové poměry celé, ro, celé rodiny. Ale musí se také zákaz cestování vztahovat na cestování celé Asadovy rodiny. My jsme také přímo se skontaktovali s lidmi z Sýrie, kteří řekli, musíte ukončit tuto politiku, musíte uvalit větší sankce a také EU nesmí Asada dále považovat za zástupce syrského lidu a musíme ho také dostat před soud. To je to, o co očekáváme od vás. Vy můžete tohoto člověka zastavit a syrský lid čeká na tento jasný signál. Dnes, zítra, ale dnes. Děkuji vám a nyní pan Charles Tenok. EKR. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, rozvoj zahraniční politiky také vedl eh, k rozšíření celého úřadu. A vy, paní představitelko, jste byla také kritizována kvůli eh, malé výkonnosti vašeho úřadu, ale vy můžete eh, také fungovat jenom tak, jak vám to dovolí ostatní členské státy. EU se chce prosazovat jako globální hráč, ale na druhé straně vidí, vidíme, že bezpečnostní politika také vyžaduje jednomyslnost a toto je takový hybrid zahraniční politiky EU. A to je tak také, eh, proč my jsme byli proti vytvoření zahraniční služby, ale paradoxně se nyní zdá, že eh, národní suverenita podkopává ambice EU, ale přesto moje frakce nadále podporuje zahraniční eh, službu a my chceme také vidět větší politickou zodpovědnost. Přesto to, že byly do úřadu vnější služby, byly také jmenováni skvělí lidi, ale ne, vnější služba nedostává dostatek rozpočtových prostředků. A můžeme říci, že toto neslouží našim zahraničním zájmům. Nyní mám jednu žádost. Za prvé se to týká Gázy, eh, tak aby Turecko zastavilo svůj nátlak. A také jde o to, aby iránské lodi neproplouvaly Suezkým kanálem. A za druhé by mě zajímalo, jak se postavíte k Hamasu. A za druhé se chci zeptat, zdali také prosadíte uzavření tábora Al-Ashraf a zajímá Dále by mě také zajímalo, jak se postavíte k situaci v Ugandě, pokud se týče poprav homosexuálů. A já eh, také žádám paní vysoká představitelko, stejně jako pan Verhofstadt, abyste se takto postavila k situaci v severní Africe. A mě by také zajímalo, proč pan Assad byl eh, vyčleněn ze seznamu Děkuji vám, pane Tenoku. President Daniel Con, Pan Kohn-Bendit za zelené. Eh, la haute Paní vysoká představitelko, vážení kolegové, dnes eh, bych vám rád položil jen několik otázek, paní vysoká představitelko. Za prvé, Guy Verhofstadt už to říkal, k Sýrii. Kdo v Evropě brání tomu, aby byl Asad dán na seznam? jaká země nebo které země dnes brání Evropské unii, aby přijala to jedno jediné možné rozhodnutí. Ale řekněte to, pokud to není možné, protože je pan Westeveler, tak to řekněte. Abychom věděli, jak se dělají politiky, protože je to opravdu neuvěřitelné nebudeme říkat jako německý minister zahraničních věcí, že řešení problému diktátora Asáda je Asad. To rozhodně nemůžeme takto prosazovat řešení v Sýrii bude možné pouze v případě, když Assad odejde od moci. To by mělo být stanovisko Evropské unie. Je tedy jasné, že Assad a celá jeho rodina musí být na seznamu ne zítra, ne pozítří. Musíme je tam dát už dnes. A pokud je to nemožné, protože potřebujeme jednomyslnost, tak je třeba říci, kdo brání tomuto řešení. Je to třeba říci veřejně, aby v Evropě probíhala skutečná debata. Za druhé, kdo dnes brání a jakým způsobem brání tomu, aby Izrael platil potřebné daně palestincům. Ano, musíme zajistit bezpečnost Izraele, ale bezpečnost Izraele se nezajistí neštěstím palestinců. To nemůže být řešení. A poslední otázka. 600 mrtvých na libýském pobřeží před několika dny. Loď byla v okolí bylo řečeno, že je to snad malcká loď. A já se ptám, co to teda byla za loď? Protože jsou zde protichudné informace. A proč tato loď nevylovila těch 600 uprchlíků, kteří odjížděli z Libye? Byla tam loď, takže v 21. století nebudeme říkat, že není možné určit, čí loď to vlastně je, protože to byl zločin neposkytnutí pomoci lidem v nebezpečí. Děkuji, paní vysoká představitelko. Děkuji, pane spolupředsedo. Lotar Bisky, GUE NGL, prosím. Paní vysoká představitelko, v této debatě eh, si vyslechnete nejenom chválu, ale také kritiku. Buďme čestní a upřímní. V některých oblastech je evropská, evropská zahraniční politika skotela vůči arabskému vědu v Afghánistánu při řešení palestinského problému a také v konfliktech v rámci našeho východního sousedství. Čím to je? To je otázka, kterou chci položit. Jakým způsobem můžeme v rámci 27 národních rozhodnutých pravomocí dosáhnout společné linie v EU v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Zahraniční politika jistě politika zájmu, samozřejmě. Doby jsou již dávno pryč, doby, kdy za, v Západ prosazoval své zájmy bez ohledu na partnery a jejich občany. Evropská unie se musí zasazovat a otevřít vůči politice vyrovnávání zájmů. Já si myslím, že třeba bychom měli standardy a není možné, abychom neustále mysleli pouze ve vojenských kategoriích. Toto přispělo ke stroskotání. Tento parlament téměř eh, byl velice rád, když došlo k tomu, že na to zasáhne v Líbii, když došlo k tomu rozhodnutí. A musím říct, že nyní my všichni jsme tak trochu bezradní tváří v tvář e, situaci a vývoj situace v Líbii. Co uděláme pro obyvatele v Gaze či v Darfuru? Jakým způsobem budeme chránit právo na důstojný život pro ty 1,4 miliardy lidí, kteří denně musí vyjít s jedním dolarem. Touto otázkou se naše frakce obzvláště zabývá a velice nás to zaměstnává. Vývoj v, v, v, v um, arabském světě, ta revoluce, přišly s jedním hlavním požadavkem, požadavkem pro spravedlnosti. Spravedlnosti, rozdělování příjmu v rámci společnosti, spravedlnosti v rámci mezinárodních rozhodnutí a také v rámci mezinárodních vztahů. Tento požadavek by si sama Evropská unie měla vlastně vytčit tato společná politika také požaduje, abychom společně dále rozvíjeli mezinárodní právo a ne, abychom ho jednostranně vykládali a prosazovali. Děkuji. Kolik bas... Děkuji, pan kolega Bastian Belder, Svoboda demokracie. Děkuji vám, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, chci položit některé otázky, které mám na rtech a jedná se mi o izraelsko-palestinský konflikt. Jak se k tomu postaví Evropská unie, především Francie a Spojené království, co se udělá v Radě bezpečnosti v Zaři, až eh, bude chtít palestinská autonomie vyhlásit nezávislý stát. Tato otázka je velice aktuální, protože Fatah a Hamas se v minulém týdnu shodli a zapomněli na podmínku EU, že při vytvoření eh, nezávislého státu musí být uznán Izrael. Hamas jasně řekl, řekla, že patří mezi teroristické organizace, ale nyní se bude muset Evropská unie vyrovnat s touto situací. Nemůžeme postupovat tak, jako v minulosti. Jedná se o mírové principy a velice by to poškodilo evropské izraelské vztahy. Děkuji. A nyní je čas pro naše zpravodaje, pan kolega Albertini. Já navrhuji, abyste hovořil ve dvou částech čtyři minuty na začátku a dvě minuty na konci diskuse. Prosím. Alto. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, dámy a pánové, kolegové. Společná bezpečnostní a obraná politika je ještě důležitější v této historické chvíli, která je charakterizována velkým odporem ve Středomoří, který se šíří i na Blízký východ. Tato vážná krize, která postihla celý jižní břeh Středozemního moře, a šíří se teď směrem k arabskému polostrovu. My musíme fungovat jako eh, rezonanční bedny, musíme pomoci všem těm, kteří chtějí zlepšit svůj život a chtějí zahájit demokratizaci a stržení současných režimů. Naše zhromáždění chce být prvořadým interlokutorem a partnerem prostřednictvím Lady Ashton. Chceme také do toho zapojit rozpočtovou kontrolu v oblasti společné zahraničně bezpečnostní politiky této zprávě se rozvíjí vztah mezi parlamentem a také komisí a radou. Využíváme přitom evropské politiky po Lisabonské smlouvě. Velmi důležité je téma také mnohostrannosti Evropské unie. Čerpáme především z vytvoření Evropské služby pro vnější činnost, která tedy konečně vznikla a je fungující. Nedávné usnesení generálního nebo tedy valného shromáždění OSN uznává, že Evropská unie má roli pozorovatele v rámci Rady bezpečnosti a to mě opravdu velmi těší. Snažili jsme se co nejvíce přiblížit současnému stavu a ve zprávě upozorňujeme na ten velký občanský odpor v Tunisku, na, severní, na severu Afriky a potom také v Bahrajnu, Jemenu a tak dále. A všem státům přiznáváme právo na vlastní osud a bereme v úvahu zvláštní zájmy jako silný transatlantický svaz a také důležité vztahy s Ruskem, rozšíření, podpora občanských práv, vytvoření občanského, tedy právního státu, vztahy eh, s rozvíjejícími se ekonomiky, ekonomikami, odsouzení nejkrutějších režimů. To jsou jen některé z témat zprávy, které předkládám k vašemu schválení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A dalším zpravodajem je Roberto Gualtieri. Tomu také navrhuji, aby si dvě minuty schoval na závěrečnou diskuzi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, místo předsedkyně komise. Společná bezpečnostní a obraná politika prochází delikátním okamžikem. Zrovna když se Evropská unie musí stát věrohodným aktérem v této oblasti a když evropský přístup k řešení krizi a podpory demokracie, a ne tedy vývozu demokracie, je vhodnější než kdykoliv jindy, tak právě v této chvíli, kdy hospodářská krize nás nutí k tomu budovat společnou obranu, právě když Lisabonská smlouva přináší nové nástroje k tomu, abychom mohli tuto politiku rozvíjet integrovaně, právě v okamžiku, kdy eh, společná bezpečnostní a obraná politika chce udělat kvalitativní skok a kdy je to možné, tak eh, to naše evropské soukolí začalo vrzat a drhnout a Hrozí zde, že budou dramaticky přehodnoceny možnosti společné bezpečnostní a obrané politiky. Je zde tedy velký rozpor. My chceme nabídnout možné odpovědi ostatním institucím. Pokud jde o Libii, tak eh, nestačí, že budeme vyjadřovat politování nad tím, že Evropa není schopna spustit eh, nějakou společnou akci. My si myslíme, že nastal čas k tomu, abychom měli evropskou politickou iniciativu, která společně s ostatními partnery bude usilovat o příměří a ukončení Kadáfiho režimu a zahájení přechodu k demokracii, k inkluzivní demokracii. Je pravda, že vojenský zásah na to nevyřeší všechno. Je důležité, aby se přesně drželi mandátu rezoluce OSN a aby zde nebylo nepřiměřené využití síly. Chceme využít společnou země, bezpečnostní obranou politiku, abychom pomohli naplánovat budoucí operace zaměřené na rozvoj demokracie v Libii. Ale z libyské krize vyplývají i další úvahy, které jsou obsaženy v této zprávě. Je jasné, že hlavní zodpovědnost za budoucnost Evropy v oblasti bezpečnosti a obrany leží na radě, to znamená na, členách, na členech a také předsedy, který reprezentuje Evropu v této oblasti. My jasně říkáme, že bilaterální spolupráce a koalice nemohou žádným způsobem nahradit SBOP jako politiku Unie. Očekávání na opětovnou nacionalizaci této politiky nás nepřesvědčuje, ne proto, že my věříme smlouvě a chceme ji dodržet do písmenka, ale také proto, že by to bylo neadekvátní, pokud se podíváme na výzvy, které chceme vyřešit. My v Evropském parlamentu vyzýváme ke strategickému dialogu s Evropskou radou, budeme diskutovat o doporučeních parlamentu, chceme vypracovat skutečnou strategii zahraniční politiky a chceme se hodně věnovat evropské bezpečnosti a obraně. Paní Ashton, má vás žádáme, abyste zintenzivnila úsilí, aby bylo dosaženo konsenzu mezi členskými státy a abyste využila eh, řady svých funkcí, abyste posílila koherentnost mezi SBOP, SZBP a ostatními aspekty vnější činnosti Evropské unie. V tomto eh, je SV, eh, SVČ nástrojem velkého potenciálu. Máme zde různé návrhy, <clears throat> Máme zde Crisis Management Board, který by měl být vytvořen a který by měl nabídnout skutečnou integrovanou odpověď na krize, které bychom mohli řešit v okamžiku, kdy vzniknou. Libýská situace také potvrzuje, že evropské vojenské kapacity nejsou na výši, nejsou schopny uh, dostat svým úkolům. Je to z nedostatku rozpočtu. Pouze v jednotě je síla. Pooling a sharing, posílení obrané agentury, strukturovaná neustálá spolupráce, vytvoření evropského trhu, který bude konkurenceschopný v oblasti obrany, posílení technologické báze a také posílení společných eh, kapacit eh, na velení a kontrolu. Protože Evropa nemohla jasně reagovat na líbyskou krizi, protože neměla takovéto společné vedení. Měla by být tedy vytvořeno něco jako permanentní generální štáb. Pokud jde o vnitřní a vnější obranou politiku, tak v této oblasti má zpráva několik konkrétních návrhů. A v této oblasti jsou hlavní evropské frakce za jedno A za tuto plodnou spolupráci děkuji koordinátorům a stínovým zpravodajům. Evropský parlament je připraven podpořit rozvoj společné zahraničně bezpečnostní politiky, která se bude opírat o hodnoty a principy Evropy. Očekáváme, paní Ashton, že nám poskytnete přesvědčivé odpovědi, a to nejen slovy, ale také činy. Děkuji. A teď dovolte, abych vám ještě jednou připomněl, kolegové, že první zpráva pana Albertínyho se zabývá naší společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. Gualtieriho zpráva se týkala společné bezpečnostní a obrané politiky na základě Lisabonské smlouvy a poslední zpráva Marie Muniz de Urkisi Evropská politika na globální úrovni. Máte slovo. Děkuji, pane předseda, paní Ashton. Kissinger definoval svůj svět jako vojensky bipolární, politicky unipolární a také dost zmatený. Dnes je multipolární a kvůli globalizaci je také velmi komplikovaný, protože centra moci se rozdrobila a společně se spravují společné zájmy, objevují se nové mezinárodní organizace a fóra, například eh, diplomacie, G20, G7, G8 a tak dále a hovoří se také o reformě mezinárodních organizací těch tradičních. V tomto kontextu změny a kontextu právní subjektivity Evropské unie je nutno předefinovat roli Evropské unie v této oblasti, aby Evropská unie mohla hrát svou roli v mnohostranném světě a mohla plnit svou roli, kterou jí dává smlouva a kterou také požaduje tento parlament a evropská společnost. 3. května byla schválena rezoluce OSN, která umožní Evropské unii účastnit se jako pozorovatel zasedání valného shromáždění. Je to historický fakt a je to diplomatický úspěch, který musíme uznat a za který vám blahopřeji. Ale složitost jednání při schvalování rezoluce 1973 jasně ukazuje, že ještě musíme aktualizovat zastoupení Evropské unie, které je zatím fragmentováno, rozdrobeno, máme zde status ad hoc, u všech těch 249 mnohostranných smluv, jichž je Evropská unie členem, ale samozřejmě to nezávisí pouze na vás, závisí to také na třetích státech, které jsou součástí ostatních mnohostranných organizací. Záleží také na tom, aby v rámci Evropské unie byla nalezena ta nejlepší forma spolupráce Evropské unie. A já zde odkazuji na organizaci mezi tedy vámi, Evropskou službou pro vnější činnost, předsednictvím komise, předsednictvím Evropské rady a toho zbytku těch rotujících předsednictví Evropské unie. Záleží to také na tom, aby členské státy dali přednost zastoupení ze strany Evropské unie, především v těch eh, mnohostranných organizacích, které se zabývají věcmi, které jsou ve výlučné právomoci Evropské unie. Kodaňský summit eh, o klimatických změnách, to byl jasný příklad kakofonie. K tomu právě vede to nadměrné zastoupení Evropské unie a zároveň členských států. Můžeme také připomenout dobré fungování uh, zastoupení Evropské unie ve Mezinárodní obchodní organizaci anebo ve FAO. A také fungování zastoupení EU v těch summitech eh, G20 a tak dále. Pokud máme článek 34 smlouvy, tam se hovoří o koordinaci členských států v Radě bezpečnosti OSN, když se předkládají společné návrhy Evropské unie. Tam jsou jasné dysfunkce. Pan Schulz na to upozornil ve svém vystoupení. V tomto smyslu se více obracím na členské státy než na vás, eh, když vyzývám, aby Evropská unie hrála svou roli ve strukturovanějším multipolárním světě, aby zde skutečně vznikla zahraniční politika Evropské unie a zapomnělo se na tendence a pokusy o renacionalizaci zahraniční politiky, které se začínají objevovat v několika členských státech Evropské unie. Ale pokud tato výzva k tomu, aby vznikla skutečná role Evropské unie, je určena hlavně členským státům, tak eh, vyzývám také vás, abyste se k tomu zavázala, abyste se angažovala, že budete svou politickou iniciativu využívat k tomu, abyste zvýšila úroveň vnějšího zastoupení Evropské unie a racionalizovala toto zastoupení Evropské unie. Je zde historický okamžik pro svět a vy máte příležitost vést mezinárodní roli Evropské unie. Například v iniciativách, jakou jste oznámila, že otevřete zastoupení EU v Bengázi. To je samozřejmě podporováno naším parlamentem, nejen tedy podporováno, ale dáváme vám také mandát, abyste co nejdříve otevřela strukturované a koherentní zastoupení Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám, paní Ashton, místo předsedkyně komise Vysoká představitelka. Pane předsedo, děkuji vám za tyto příspěvky. Jedna věc, kterou řekli všichni eh, řečníci, bylo to, že všichni mm, eh, chtěli unifikovaný eh, přístup a že jsme chtěli společnou zahraniční službu mimo pana Tenoka. Ale já se domnívám, že my máme nyní smlouvu a já, když jsem dos, byla také schvále, když byla schválena smlouva, tak já jsem dostala tušku na podepsání a to není vtip, tak to opravdu bylo. A my musíme zabezpečit, aby nejenom uh, tento parlament se zasazoval o uskutečnění této služby, ale také e, další orgány se musí spojit a mít stejné ambice. Vůbec mě nepřekvapuje a myslím si, že ani vás to nepřekvapuje, že na cestě ke společné eh, zahraniční politice, tak zatím nepostupujeme tak efektivně, jak bychom si všichni přáli. Ale my bychom měli zachovat vysokou úroveň našich ambicí. Ať se to týká například sankcí, tady potřebujeme jednomyslnost, také pokud se to týče podpory zemí například příklad eh, při podpoře Egyptu a Tuniska, tak tady potřebujeme eh, přístup pozitivní přístup eh, komise a musíme také podporovat tyto národy, jak řekl pan Verhofstadt. A my také musíme změnit ledasco. A my jsme na této cestě. Já s tím nejsem spokojená, ale jsem realistická z hlediska naší pozice. A vy byste se měli také snažit o to, abychom postupovali rychleji, ale neobvinujte mi za to, že postupujeme, postu, že postupujeme pomalu. Já opravdu si stanovuji ambiciozní cíle a jsem přesvědčena o tom, že Evropa může sehrávat větší roli než nyní, ale musíme se touto cestou vydat. Ale je to také velice složité pro jednotlivé členské státy s jejich voliči, tak aby opravdu viděli přede vším evropské cíle a nejenom cíle, které jsou nejlepší pro národní politiku. Já souhlasím také s tím, co bylo řečeno, že sousedská politika, anti, eh, protiteroristická politika jsou z jedním našich cílů. A to je to, proč se tak angažujeme v Libyi, kdy se snažíme také spolupracovat s mezinárodními organizacemi, s OSN, s Africkou unii a s dalšími. My také musíme zvážit, jak budeme postupovat před v tomto velice složitém procesu. Jak eh, se dostaneme k, k okamžiku, kdy odejde a Kadáfi a povede to k demokratickému dialogu. Pan, Mr. Schul, pan Schulz hovořil o tom, že máme před sebou dlouhou cestu. Mám s tím také, já souhlasím, musíme zabezpečit, aby také budování demokracie bylo součástí této cesty. A mě ty tři C, které zmínil pan Schulz, se velice líbí. Myslím si, že komunikární cíle můžeme podporovat také je do, důležitá spolupráce. A potřebujeme na to podporovat eh, podporu členských států. Marshallův plán eh, k, z roku 1948 je velice dobrý model. Je to dobrý model proto, protože tady byly také e, úvěry a také další e, e, rada a konzultace. Je to opravdu dobrý plán, ale z tohoto plánu můžeme vycházet také s vámi souhlasím při odstraňování dluhu. A my o tom diskutujeme s jednotlivými zeměmi a také s komisí. Já s vámi souhlasím, pokud se týče násilí v Syrii. My máme před sebou další cestu a my jsme zatím dali 13 lidí na černý seznam. Já jsem také diskutovala s panem Kon Benditem o prezidentovi Asadovi, zdali on má být dán na seznam či ne. Tady existovaly různé názory a byla rozhodnuto, že že eh, ze začátku se na seznam dostane 13 lidí, ale eh, další přijdou pravděpodobně tento týden. A my chceme eh, vynakládat na Syrii co největší nátlak a my také chceme aby Syrie změnila svůj kurz. Pane Tanoku, vy jste hovořil například o podpoře 27 zemí, že vy chcete také zdroje. Já se nedomnívám, že bychom se měli změnit. My musíme zabezpečit, aby vaše ambice byly realizovány. Otevření úřadu eh, Bengázy, na to potřebují také zdroje. A také se hovořilo o delegaci v Iráku. To také vyžaduje zdroje, které musíme nalézt. Já eh, s vámi souhlasím, ale musíme si také uvědomit, co si můžeme dovolit. Také jsme hovořili o flotile, o eh, palestinské administ- samozprávě a také jsou tady vztahy mezi Fatahem a Hamasem. Já vím, že Hamas se nezměnil, ale my musíme podporovat metody, jak pan prezident Abbas může vytvořit jednotu v Palestině, která je důležitá. My jsme nezměnili naši pozici a my také opatrně sledujeme celou situaci. A dále jsem se také chtěla vyjádřit eh, k tomu, že pan Bisky hovořil o eh, nejchudších. Vy jste hovořil o životě, důstojném životě. My jsme také stanovili naše cíle tisíciletí a snažíme se tyto lidi podporovat. Já také se chci vyjádřit k panu Alfratinu a Tady se hovoří o koherenci a říká se, že koherence vyžaduje především politickou vůli členských států EU, aby překonali své e, různé názory. Ano, jestliže chceme plně implementovat Lisabonskou smlouvu, pak potřebujeme také trvale udržitelné financování v budoucím období tím já také souhlasím a myslím si, že musíme proaktivně podporovat naše hodnoty a využívat na to všechny politické nástroje. Já také budu podporovat náš dialog. My v současné době Evropě musíme využít tohoto času a diskutovat s vámi. S panem Galtierem jsem diskutovala včera a já souhlasím s tím, že musíme se především pohnout v oblasti pooling and sharing, združování a sdílení zdrojů. Musíme využívat zdroje Evropy efektivně. Je to velice eh, účinná myšlenka. Máme velký vojenský ekonomický potenciál, který zatím není čerpán. To znamená eh, rozhodnutí eh, společně využívat vojenský potenciál, to je věc, eh, na kterou bychom se měli také zamyslet. Dále bychom také měli zvážit, zdali budeme dále rozvíjet Evropskou obrannou agenturu a také, jak budeme postupovat v Libii. Já děkuji paní Muněz za eh, její podporu v oblasti s OSN. Já jsem minulý týden také v OSN ukázala, že hodláme velice dobře spolupracovat s OSN a s dalšími mezinárodními organizacemi. A chceme být v této oblasti více kreativnější. Já chci nyní poděkovat eh, řečníkům z prvního kola. Děkuji vám, děkuji vám, paní místopředsedkyně, vysoká představitelko. Máme zde také stanovisko připravené výborem pro mezinárodní obchod a zpravodajem je pan Leichtfried. Máte slovo, pane kolego. Děkuji vám, pane předsedo. Doufám, že to byla nyní polština. Paní vysoká představitelka. Když hovoříme o evropské zahraniční politice, když hovoříme o postavení Evropy na světě, tak si myslím, že se všichni shodneme na to, že je zde jaká potřeba věci vylepšovat na základě stávajících okolností. Ovšem bylo mi možné se podívat tam, kde to funguje již velice dobře a to je naše zahraniční obchodní politika. V této politice Evropská unie má odpovědnost samostatnou, je tam samostatným hráčem a je tam opravdu samostatným zastupitelem členských státům a členské státy do toho tedy nemohou neustále zasahovat. A my v jiných oblastech jsme možná se neschodneme, ale zde jsme opravdu silní a schodu máme. A proto si myslím, že by bylo dobré tuto sílu e, nasadit v tom smyslu, aby naše partneři mohli eh, profitovat z toho, z čeho profitujeme my. Lidská práva, sociální zabezpečení, spravedlnost, svoboda. Tato nová dimenze evropské zahraniční politiky je něco, co bychom měli sledovat, co nutně musíme sledovat, tak, aby svět v budoucnosti byl svobodnější, spravedlnější a sociálnější. Děkuji vám. Děkuji. Dalšími řečníky na seznamu máme pana Krištofa Liška. Dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní vysoká představitelko. Ze všeho nejdříve bych se rád obrátil na pana Gualtieriho s díky za těžkou práci, kterou odvedl a také na ostatní stínové zpravodaje, s nimiž jsem měl to potěšení pracovat. Jako začátečník v této roli bych chtěl říci, že jsem při takové trochu komplikované zprávě, vojenské zprávě očekával trochu bojovější spolupráce, ale bylo to velmi klidné. Paní vysoká představitelko, hovořila jste u příležitosti toho prvního vystoupení o konfliktech, které vypukly Eh, v severní Africe. Nevíme, jak skončí a co z toho vyplyne. Samozřejmě nemůžeme říci, že společná bezpečnostní a obraná politika bude takovým zázračným lékem na všechno zlo tohoto světa, ale určitě by vedla k tomu, že bychom věděli více o těchto konfliktech, že bychom jim mohli třeba předcházet anebo je řešit. Uh, Mám na mysli také ty konflikty, které vypukly v severní Africe nebo na Blízkém východě nebo i takové ty zmražené konflikty, které neustále eh, probíhají třeba v obsazených teritoriích Gruzie a nebo v Náhorním Karabachu a tak dále. Zpráva pana Gualteriho se týká celé řady věcí. Je to objemná zpráva. Já bych se rád dotkl dvou věcí. První otázka se týká fungování misí Evropské unie. Velmi často jsme o tom hovořili na výboru. Musíme vyvozovat závěry z chyb či z určitých nedostatků, aby v budoucnosti tyto mise fungovaly lépe. Dále je zde otevřená otázka plánování a řízení operací Evropské unie. To máme také eh, v dopisu paní ministrině a máme naději, že to bude fungovat konkrétně v této záležitosti. Mám také radost z toho, že máte blízké vztahy s generálním tajemníkem NATO. Musíme dále pokračovat v této práci, aby se, eh, abychom se vyhnuli duplicitám a ušetřili peníze. Víme, že revoluce není možná, ale očekáváme od vás eh, činy, aby došlo k evoluci k vývoji v tomto směru. Děkuji. A nyní má slovo paní De Kaiser na 3 minuty 30. V posledních dnech jste byla kritizována. Někdy se jednalo o politické útoky a má skupina je odsoudila. Jiné ale nemůžeme smést mávnutím ruky a já se s vámi chci podělit o své znepokojení. Uh, v zahraniční politice nám to není vždy jasné, ale především nám není jasné, jaké cíle chce tato politika splnit. Vy hovoříte o tom, že někdy jsou zde minimalistické přístupy, což je sdělení, ale takové trošku negativní. Eh, vy telefonujete, přemysťujete se, vkládáte do toho svou osobu, nicméně musím říci, že celé toto úsilí se rozpouští eh, v mediální smršti. Když se potom podíváte na výslovné projevy některých představitelů členských států, tak to vaše jednání v tom zaniká. Máme zde příležitost kvůli arabské krizi. Evropská demokracie, evropská diplomacie by zde měla být velmi čitelná, protože nad rámec se zvláštností každé země je pravda, že vše je provázáno. Například eh, usmíření Fatah Hamas je důležité a to by bylo nemožné bez arabské revoluce v Egyptě a bez toho, k čemu došlo v Sýrii. Asad eh, překročil rudou linii a tím pádem Hamas chtěl konečně začít eh, jednat. Musíme využít těchto příležitostí. Takže jaká je dnes naše politika vůči Sýrii a Blízkému východu? Jak jsem říkala, je to nedostačující. A sdílím eh, rozčilení některých mých kolegů, pokud jde o tu syrskou výjimku Bašara al-Assada, který není sankcionován a my k tomu nemáme dostačující vysvětlení, paní vysoká představitelko. Další bod. Byly zde kandidatury USA, které byly protlačeny na poslední chvíli Kuwaitu nebo Nepálu, mohla to být i Sýrie. Jednalo by se o předsednictví Rady pro lidská práva OSN, takže vidíte, sankce nejsou dostačující. Vedli jste nějakou kampaň, protlačovali jste mezinárodní vyšetřování těchto masakrů. A i když se vám nepodaří přesvědčit šéfy členských států, tak nám to řekněte. Nechtějte po nás, abychom to sami odvodili. Pokud jde o Blízký východ, tak eh, vám příliš nerozumím. Vy jste tak eh, trochu přivítala to usmíření, ale vypadá to, že budete opakovat chyby z roku 2007. Situace je velmi složitá, to víme, ale myslím si, že je třeba využít této šance. Hamas, Hamas podpořil tuto iniciativu. Obě dvě strany, aby vytvořili vládu, udělali obrovské ústupky. V té dohodě která bude základem té budoucí vlády, která možná vznikne za jeden měsíc, tak přistoupili na volení palestinské autority, aby byly vyjednány hranice z roku 67. To je důležitý požadavek ze strany Izraele, takže neříkejte něco, co by mohlo být řečeno před dvěma lety. To dnes pro nás není přijatelné. Paní vysoká představitelko, je zde opravdu naléhavá situace. Obezřetnost eh, v police nemůže nahradit eh, odvahu. Musí jít ruku v ruce. Musíte mít vždy silnou a jasnou vizi. Grazie. La... Děkuji. A nyní má slovo pan Lambsdorff, minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní Baronkončtová, jsme velice vzdáleně od společné zahraniční politiky, která by si zasluhovala toto jméno. Vás za to kritizují, ale někdy mě to připadá tak, že vy jste jakýmsi obětním beránkem, který je použit v situaci, za kterou vy vůbec nemůžete, která prostě vyplývá z toho, že naše členské státy nemají politickou vůli. Nemají politickou vůli k tomu, aby se opravdu shodly na jedné společné linii. Příklad Líbie. Nejdříve Itálie blokuje sankce, potom vlastně si Francie vybojuje před Radou bezpečnosti z útok zásah v Beznácí, potom se Německo zdrží v rámci usnesení o rezoluci. Vy za to nemůžete, ale by, obraz Evropy je negativní. Co se týče Sýrie, samozřejmě bývali bychom potřebovali silnější sankce, ale zde bychom bývali potřebovali jednomyslnost a některé členské státy, Řecko, Španělsko, možná i Německo, jsou potom proti a vy musíte vystoupit a říci, my jsme mohli na ten černý seznam dát pouze 13 osob. Jednomyslnost je něco, co ochromuje. To prostě nefunguje, když máme 27 členských států. My bychom měli učinit jakýsi kvantový skok a musím to říct zcela jasně kolegovi Tenokovi a dalšímu. Co můžete učinit vy? Zveřejněte, pokud evropská eh, společný přístup ztroskotá, řekněte přesně na kom a využítejte společných instrumentů zejména pro podporu demokracie. Já chci říct, že my právě vypracováváme zprávu, která se toho dotýká s paní kolegyně D. Kajzerové, která je se zpravodajové a e, my nechceme žádný druhý EIDH a nechceme něco, co je byrokratické, pomalé, nepolitické. My chceme něco, co je nebyrokratické, rychlé a politické. A pokud vy toto vytvoříte, tak máte naši plnou podporu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kaminsky na jednu minutu. Pani przewodnicząca, pani vysoká představitel paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, jedním z nejpohodnutějších okamžiků v mém životě bylo, když v roce 2007 jsem se zúčastnil Eh, otevření hranici eh, s Litvou. To byli lidé, kteří strávili život za železnou oponou a nyní mohli požívat volného cestování volné, Evro, volné mobility po Evropě. Neměli bychom se vracet k železným oponám a hranicím v Evropě. Schengenský prostor je velký úspěch, který bychom měli obhajovat a bránit. Děkuji vám za to, že jste řekla, že náš přístup k Hamasu se nezměnil, ale Problém je, že prezident Abbas změnil svůj názor na Hamas. Já vám děkuji za to, že evropská pomoc, která jde do Palestiny, není zneužívána nepřáteli Izraele. Izrael je jedinou zemí na Středním východě, kde arabské obyvatelstvo také může volit své zástupce do parlamentu. Děkuji vám. A nyní paní Brantner dvě minuty. Vítejte, paní vysoká představitelko, místo předsedkyně komise. Evropské politice dnes chybí komunitární metoda a odvaha. A je to v době, kdy Evropská unie má k dispozici více nástrojů zahraniční politiky než kdykoliv jindy. Vy říkáte, že nasloucháte, nasloucháte národním vládám, až se vysloví a potom eh, představíte nejmenšího společného jmenovatele ve chvíli, kdy už se věci vyvinuly, jako například Syrie. O čem jste přesvědčena vy? Měl by být Asad zahrnut nebo ne na tento seznam? Jaký je váš názor? To bychom si chtěli vyslechnout. Chcete mu pohrozit sankcemi nebo ne? Ptáte se nás, chcete, abychom vyvíjeli tlak na vlády, tak nám řekněte, na jaké vlády otevřete tu debatu. Samozřejmě členské státy často nemají politickou vůli, aby jednali rozhodně a často nechtějí, abyste byla silná, ale věřte mi, paní Ashton, Oni vás nebudou podporovat a nezachrání váš život jako vysoké představitelky. Nejsou pro vás zárukou, že zůstanete ve vaší funkci, to vám slibuji. A nezmění to ani fakt, že Lisabonská smlouva pro vás naplánovala silnou roli. Vy jste místo předsedkyní komise. Vy můžete přijímat iniciativy, vy byste měla budovat agendu a program, vy byste měla předkládat své názory, svá rozhodnutí a potom, aby členské státy na ně reagovaly. A pokud vy nevezmete na sebe iniciativu, tak alespoň nepotlačujte iniciativy jiných, jako například program o předcházení konfliktu, který před deseti lety zahájila Anna Lind. Maďarské předsednictví se tím začalo zabývat. Chtělo, abyste to převzala, ale vy jste to zastavili. Já nechápu, proč. Mohu vám pouze doporučit. Delegujte více. Buďte nositelkou změny, kterou potřebujeme a já vám slibuji, že pouze toto zachrání vaše pozici a nic jiného. Grazie, la par- Děkuji a nyní má slovo Hadži Georgiou na minutu 30. Paní Eštnová, myslím si, že máte pravdu, pokud máte pocit, že vás kritizují neprávem. Vy přeci nejste vina na této situaci. Vy závisíte na rozhodnutí velkých členských států Evropské unie. Mám jednu otázku. Kritizují se zde vlády, ale Pokud bychom eh, došlo ke změně zdát, eh, bude to vypadat jinak. Pan Schulz má naprostou pravdu. Mnozí prodávali zbraně režimům, které nyní označují za diktátorské. Samozřejmě problémy jsou naléhavé. Jistě, ale my tady neustále, eh, jak se reagujeme ex post, my tady bombardujeme, dále současně se ničí jisté zbraně, a jsou to přesně ty zbraně, které jsme té zemi prodali. Toto nejde. Tak to současně potřebujeme v Evropské unii politiku, která e, se bude zakládat na mírovém přístupu a na mírových zásadách. Je třeba, aby došlo k všeobecné demilitarizaci mezinárodních vztahů a to by mělo být naším cílem. To by byla možná pozice v současné době. A ještě jedna věc k eh, našemu sousednímu státu na Blízkém východě. Turecko. Desítky novinářů jsou tam zadržováni ve vězněních. A je tam eh, nadále eh, je mnoho vojáků, kteří i nadále okupují Kypr. I zde je důležité, paní Eštnová, abyste vždy vůči Turecku říkala jasná slova. Děkuji. Děkuji, není pan Pravera na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vysoká představitelko. Pro následování koptů a zavraždění věrných ukazuje, že je zde náboženská netolerance a potlačují se tím výdobytky té společné demonstrace křesťanů a muslimů. A to ohrožuje sociální stabilitu a spolužití, což je důležité pro přechod k demokracii. Je tedy nutné, aby se káhirské úřady více zapojily do ochrany práv menšin a aby také bojovali proti extremismu, který ohrozuje, ohrožuje demokracii, moderní demokracii, v níž egyptský lid věří. Je třeba, aby se obnovila ekonomická činnost a především cestovní ruch a to není možné bez pořádku a stability. Evropa poskytuje velkorysou pomoc, ale ta musí být podmíněna skutečnou politikou na ochranu práv menšin v souladu s principem more for mo, který jste navrhla vy, paní komisařko, spolu s komisařem Fíle. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Molcer na dvě minuty. Paní předsedkyně, vysoká, paní vysoká představitelko, aktuální události v Syrii nám ukazují, v jakém dilematu eh, se nachází Evropská unie s ohledem na události v Severní Africe a na Blízkém východě. Eh, po celé léta byly diktátory zde a například jasně vidíme, že brutálně nyní Asad eh, se obrátil proti svému vlastnímu národu. My to tedy nějakým způsobem jsme odsoudili, jsou tady jakési polovičaté sankce demokratie a lidská práva s ohledem na arabský svět v podstatě není nic jiného, když to říkáme, není to nic jiného než jakési banální floskule. Dobře víme, že Evropská unie má eh, v této, unii, v této oblasti politické zájmy a rovněž se to týká politických zájmů USA. Když se podíváme na celkový vývoj v Středomoří, tak je to něco, co nás musí opravdu velice znepokojovat. My jsme jásali, když tam došlo k tomu arabskému jaru, k těm prvním postáním a co nyní máme v Tunisku naprostý chaos, přechodná vláda má být opět svržena, v Egyptě máme něco jako dočasnou vojenskou diktaturu a křesťanství koptové jsou pronásledováni. V Libii máme občanskou válku, ve které se Evropané tak nějak polovičatě zapojují a v podstatě jsou rozkoleně nějakým způsobem zasahují, ale eh, myslím si, že Sýrie je něco na na čem by si mohli tedy vykousat zuby i američané, protože pan prezident Assad um, je v silné pozici a není jednoduché ho eh, svrhnout. A eh, pokud by tam došlo k nějakému ne, nepříjemnému vývoji, tak to bude mít jasný dopad na celou oblast. A je zde také nebezpečí, že by mohlo došlo, dojít k velké vlně uprchlíků. Když se podíváme na situaci v Syrii a v Libii, musíme my, Evropané, nutně požadovat politiku, která bude nezávislá na Washingtonu, protože na rozdíl od Američanů je Evropa přímo postižena, protože zde máme zeměpisnou blízkost v této oblasti. Není možné, abychom se tam nechali nějakým způsobem zatáhnout do války a tím se stali cílem teroristů a extremistů. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo pan Kukan na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, kolegové. Pokud se týče zprávy EU jako globální aktér, tak z této zprávy vyplývá, že EU musí eh, jednat rychleji a musí se vypořádat s globálními výzvami. Lisabonská smlouva nám proto vytvořila příslušný rámec. My bychom měli také řešit různé mezery a mínusy situaci v, na globální scéně. To je například také kodaňský summit, a nebo také účast na MMF ukázala, že musíme nalézt společnou strategii. Zpráva ukazuje, kde bychom měli zesílit naše snahy. Jedním z důležitých úkolů je také koordinace a posílení účasti v rámci OSN. To se týká také e, naší větší účasti v mnohostranných organizacích. K tomu nejde, nedojde předno, přes noc, ale musíme opravdu zintenzivnit naše snahy. My potřebujeme e, koordinaci naší strategie, tak, abychom upevnili naše místo na globální scéně. Já doufám, že takovouto strategii paní Ashton brzy eh, navrhne a budeme o této strategii diskutovat v parlamentu. Pokud se týče zprávy Albertiny, tak já jsem byl eh, eh, šéfem pozorovatelské delegace při volbách v Albe, Albánii. Já nyní hovořím o občanech v Albánii. Tito občané vzhlíží k EU, že jim EU pomůže vyřešit politickou situaci, která v Albánii vznikla. Ve srovnání s našimi globálními ambicemi bychom se měli zaměřit také například na Albánii a po, pomoci občanům v Albánii. Děkuji a nyní má slovo pan Svoboda na 3 minut 30. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pan předsedkyně. Paní Ešnová, milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěl říci, že jsem s tím jménem pro zprávu Albertiny a proto chci poděkovat za velice dobrou spolupráci, kterou jsme měli právě při vypracovávání této zprávy. A právě jsme ve zprávě a samozřejmě v této debatě a zejména eh, eh, zaměřen náš pohled na Blízký východ a na eh, jižní oblast, Egypt a tak dále. Eh, nechci opakovat to, co řekl pan Schulz, chtěl bych se krátce zmínit o situaci v Palestině a Izraeli. Vidím v tom velkou šanci, v šanci v tom, že se Fatah s Hamasem dohodli a že jsou ochotni založit stát. Protože pokud dojde k založení státu, tak samozřejmě se s tím pojí odpovědnost a povinnosti. A to je něco, na co musíme jasně poukazat. Je, oni musí uznat Izrael. Je nutné, aby došlo k míru, aby se vzdali násilí. To je zcela zcela zásadní věc. A zároveň je důležité, aby i Izrael uznal, Eh, je eh, samostatný stát, tak jak Hamas musí uznat stát Izrael. Pouze řešení dvou států vede, povede k míru na Blízkém východě. A nechci se dívat pouze na jich, ale rád bych zaměřil svůj pohled také směrem na východ, protože také já eh, vedu delegaci parlamentu do Turkmenistánu a jsem rovněž zpravodajem parlamentu pro Rusko a samozřejmě se musíme soustředit na problémy na jihu, ale zároveň nesmíme zapomínat, jaký význam mají země východního partnerství a východního sousedství a zde hraje důležitou úlohu i Turecku. Není možné pohlížet na Turecko pouze z hlediska přístupové perspektivy ano či ne. Turecko musí být partnerem a zejména vůči nebo v tváří tvář situace v oblasti ve Středomoří, ale je zde důležitá i oblast Středomorská. Je důležité, abychom posílili kontakty s Evropou a zapojili Turecko do společné zahraniční a bezpečnostní politiky a to nesouvisí vždy nutně s otázkou přístupu. Další věc, partnerství s Ruskem, to je zásadní aspekt. Chceme partnerství s Ruskem. Ovšem je třeba, abychom vyjednávali sebevědomě a se silnou pozicí. A to nám někdy chybí. Někdy je Rusko příliš sebevědomé a my málo sebevědomí. A pouze pokud budeme mít rovnovážně rozložené síly, tak můžeme uh, Eh, dospět k dohodě. Já jsem pro partnerství, musí to být strategické partnerství a proto musím říct, že mě trochu překvapuje nový nátlak, který pochází ze strany Ruska. Týká se to například i Ukrajiny. Rusko, eh, když se podíváme na to, jak se chová vůči Ukrajině, to není příliš férové. A samozřejmě se to týká také eh, dodavatelů energií. My jsme to viděli i v Turkmenistánu. Musíme říct Rusku, chceme partnerství, chceme partnerství, které se zakládá na stejných právech a na společných zájmech a musí být samozřejmě naším cílem, abychom takovéto partnerství získali. Střední Asie. Paní Eštnová, my se chceme v této oblasti angažovat, ale nemáme tam žádné delegace, žádné desoupení. Samozřejmě je to i finanční problém. Potřeba Potřebujeme tam diplomatické zastoupení. Chceme energii z těchto zemí, Chceme, aby tyto země se rozvíjely demokratickým způsobem, chceme, aby zohledňovaly lidská práva, ale my se tam v podstatě neangažujeme. Mm, pan Birman je skvělý muž, ale dělá skvělou práci, ale to nestačí. Potřebujeme tam mít silnější zastoupení právě v těchto zemích. Ve střední Asii jsou to naši sousedé. Buď budeme hledět do Ruska nebo do Číny, ale je důležité, tedy tyto země, buď se zaměří na Rusko, na Čínu, ale je důležité, aby měly možnost se zaměřit i na Evropu. A chci říci, že je třeba, abychom je podpořili. To, co jste dnes říkala, je naprosto správné a možná by bylo lepší, kdybyste to říkala trochu přímněji a trochu hlasitěji, pokud se vám to podaří, tak náš parlament vás ještě, ještě více podpoří. Děkuji. Grazie. Děkuji a nyní má slovo pan Dav na minutu 30. Paní Ešten, vy jste hovořila o problémech dosáhnout dohody mezi 27 ministry zahraničních věcí. Ale Lisabonská smlouva vám umožňuje abyste tuto jednomyslnost nemusela využívat. Vy můžete vytvářet také koalice s těmi, kteří je chtějí a také můžete tímto způsobem posilovat spolupráci. Já se domnívám, že jednomyslnost určitě bude také zapotřebí pro sankcionování 13 eh, syrských vedoucích, ale já jsem jsem proto, aby tato jednomyslnost již nebyla vyžadována, ale je třeba, aby se zde našli ti, kteří budou ochotni vytvářet společnou politiku, která by například dosadila ještě další osoby na tento seznam. Děkuji vám a nyní pan Fanorn, minuta 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní barone, baronko, vy nebudete překvapena, když vyjádřím svou nespokojenost s fungováním vašeho úřadu a také s tím, že nadále hodláte společnou zahraniční evropskou politiku podporovat. Vy také víte, že Evropská unie má své mise, ale e, tyto mise a operace na úrovni EU se domnívám nejsou úspěšné. Je lepší, když tyto operace provádí NATO, ale v tomto případě, jestliže se provádějí také vojenské operace NATEM v Libyi, tak zde EU se snažila také získat OSN pro e, humanitární pomoc, ale ani NATO ani OSN nechtějí, aby EU e e, zde také prováděla vojenské akce. EU by neměla nahrazovat neúspěšné vojenské operace. Vnější služby Kuba by měla podporovat operace NATO. Je tady žádost byla předložena modrá karta. Akceptujete ji? Ano? Paní Sinclair. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasí kolega se mnou, on tady hovoří o OSN, ale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 také eh, existoval eh, zde posunování například eh, pravomocí, pak by potom například Francie a také Spojené království muselo předat své pravomoce. Ano, toto je další dopad Lisabonské smlouvy. Myšlenka, že Spojené království a Francie by opravdu by měly předat radě křeslo v Radě bezpečnosti tak, aby EU zastoupila tyto dvě země u tohoto stolu, to je neakceptovatelné. A já se nedomnívám, že ani jedna země to chce, ale Lisabonská smlouva potom volá a proto my máme námitky proti Lisabonské smlouvě. Děkuji a nyní paní Luňáček dvě minuty. Thank you, uh, President Děkuji, paní předsedkyně. Paní Eštonová, já si vysoce vážím toho, co jste řekla v vašem projevu o politice vůči Severní Africe a také Syrii a především to, co jste řekla o mladých lidech a ženách, že je třeba zakotvit eh, demokracii v těchto zemích a tento váš názor my sdílíme. Doufám, že zde budete úspěšná. Ovšem na druhé straně souhlasím také s mnoha kolegy, že se domnívám, že Assad se měl do sankcí dostat. Měly se na ně sankce vztahovat. A Kon Bendit se ptal na to, kdo to zastavil v radě. Byl to pan Westervele, nebo řekněte nám to. A když budete transparentní, pak my vás budeme podporovat. Vy máte, pak budete mít větší podporu také z naší strany, když nám řeknete o dění v radě. A toto platí také pro konzistenci. Zpráva Albertini požaduje také, aby národní politiky podporovaly komunitární politiky. A já požaduji, aby kolegy kolegové z ostatních frakcí a států řekli svým ministrům zahraničních věcí, aby podporovali společnou zahraniční politiku EU a nezabývali se pouze domácí zahraniční politikou, protože jinak bychom neměli mít, jinak nikdy nebudeme mít společnou zahraniční politiku EU. 61 let po šumanské deklarace potřebujeme více Evropy než kdykoliv v minulosti. potřebujeme jednu konkrétní věc. Potřebujeme také prevenci eh, eh, vojenských eh, situací. A potřebujeme také zabezpečit bezpečnost a také musíme zabezpečit eh, eh, více občanského personálu, například při operacích eh, v rámci vnější služby. Je tady žádost, byla předložena modrá karta. Akceptujete ji, prosím? Prosím, paní Sinclair. Děkuji, paní předsedkyně já děkuji za to, že kolegyně hovořila o lidských právech, hovořila také o společné evropské zahraniční politice, ale nemyslí si také, že Evropská jaká politika je například také pokrytecká eh, z hlediska eh, trestu smrti, protože došlo nyní k, eh, k úmrtí Bin Ládina a nemyslíte si, že tady opravdu to má také co dodělat s trestem smrti? Já se domnívám, že vaše poznámka o umrtí eh, Bin Ládena, to nebyl trest smrti, ale to bylo zabití, ale já bych bývala také dala přednost tomu, kdyby byl souzen. Ale to není žádné pokrytectví, protože pan Barroso eh, dal své vyjádření, ale já bych také dala přednost tomu, kdyby například souzen by, by, by byl Bin Laden souzen Mezinárodním soudem. Ale to není nic eh, pokryteckého, protože já se domnívám, že trestu trestu smrti se to týká zde v Evropě. Děkuji a nyní má slovo pan Jarik na minutu 30. Paní vysoká představitelko, drazí kolegové, slova, která jste použila při vašem prvním příspěvku ohledně vašeho přání, pokud jde o vznik palestinského státu po usmíření Palestiny a Izraele, jsou velmi důležitá je to prvořadý cíl. A bez ohledu na to, co zde bylo řečeno, Hamas poprvé připustil, že Organizace pro osvobození Palestiny je partnerem pro jednání. Schvaluje a akceptuje hranice z roku 1967, také podmínky kvarteta, tedy zrušení násilí, ukončení násilí a vytvoření provizorní vlády. Takže jsou k dispozici podmínky, aby byla vytvořena palestinská nezávislá oblast, nezávislý stát s východním Jeruzalémem jako hlavním městem už v září v hranicích z roku 1967. Jaký nový akt vydá Evropská unie, aby uznala palestinský stát a hájila tuto myšlenku při OSN. Můžete nám také oznámit, jaké iniciativy chcete vyvinout jako Evropská unie, jako vysoká představitelka, aby izraelská vláda odevzdala daňové příjmy palestinskému státu? Děkuji. Uh do you accept... Přijímáte modrou kartu? Yes. Yes, please. Ano, prosím. Sie, Herr Kollege. Děkuji. Chci říct si, kolego, že to vidím přesně jako vás. Vy, dohoda mezi Hamásem a Fatákem je opravdu historický krok. Proces usmíření mezi Palestinci a Izraelci může nyní pokročit. Paní Ešnová zde zcela jasně řekla, že tato flotila dvě to byla naprosto ne, nepotřebná provokace, která uškodila celému procesu. Vy ve vaší politické skupině mohli byste eh, se od toho vydmezit, od podpory této flotily? Protože GUE tedy to podporovala. No, the, the... Ne, tato flotila je aktem Evropské občanské společnosti, aby bylo staženo zcela zbytečné embargo. Když my sami prosádíme dodržování, nebo kdybychom my sami prosadili dodržování mezinárodního práva, tak by palestinci nežili jako vězni v Gaze, což trvá už opravdu příliš dlouho. Děkuji, slovo má pan Salavrakos na jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, Chtěl bych poblahopřát panu Albertinimu k jeho zprávě, a zejména s ohledem na úřady a priority bezpečnostní politiky. Svět se samozřejmě mění. Před námi stojí obrovské výzvy a Evropská unie musí i hned přijmout odpovídající opatření, aby mohla čelit sílící chudoba, vyloučení, nezaměstnanost, a také hnutí v arabském světě. Toto vše jste bylo zmíněno. Eh, ale také katastrofy, migrační toky, toto vše eh, nám přináší problémy, ke kterým v budoucnu budeme čelit. Právě Itálie a Francie, těch se to týká. Eh, bylo zde řečeno, že, oni, že se spochybňuje, nebo se má spochybnit Schengen, tak toto nemůžeme uznat, ale musíme se s tím problémem efektivně vypořádat v rámci našich společných struktur a jakákoliv diskuze o šengenském prostoru musí být spojena s současným AKY a toto musí být zohledněno. Děkuji. A nyní má slovo paní Sinclair. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Ešten, já vás podporuji. Dívala jsem se nedávno na program BBC, eh, kde jste diskutovala s paním Nem eh, Eh, do Kolastem a on se vás ptal, od koho dostáváte své, tak říkajíc, eh, rozkazy. A tady například se to týká také bezletové zóny v Libyi a tady Německo hlasovalo proti. Jak můžeme mít společnou politiku, jestliže jedna hlavní velká členská země hlasuje proti dvěma dalším velkým zemím? Já eh, jsem byla ráda, když jsem se dočetla, že hodláte také postupovat v souladu s evropskou politikou. A my jsme obě dvě ze stejné země a proto také požadujeme suverenitu. A kdy byla vytvořena Lisabonská smlouva, která vytvořila také vaši eh, pozici a vy jste také v souvislosti se Sabonskou smlouvou hovořila o tom, že nedochází k přesunu pravomocí a to jste řekla šéfovi eh, sněmovny. Pan Salafra. Děkuji, paní vysoká představitelko, dámy a pánové. Hlavním prvkem této příliš široké debaty by měl být bod, nebo tedy situace v severní Africe a na Blízkém východě. A tuto debatu bychom eh, měli přiblížit eh, tomu, co zde uvedla paní Ashton, tedy ty hlavní elementy. Já bych zdůraznil, že je důležité dobré informování mezi parlamentem a SVČ, abychom se také nic neskrývali. A tak jasný hlas, jako je hlas eh, Jordana Politána, italského prezidenta, nám to také připomněl. Mezi stíny přes úsilí paní Ashton byla použita různá měřítka pro Líby a Sýrii v Radě bezpečnosti OSN a také v Radě ministrů Evropské unie. Mezi těmito stíny je také situace tábora Ashraf. Vy jste si vědoma pozitivní role, konstruktivní role, kterou má skupina hraje jako um, prostředník a rozhodně nezakrývám si oči před důležitostí této otázky, pokud je o humanitární aspekty. Uh, ale přestože já sám jsem vám předal návrh deklarace, tak vy jste vůbec nic neudělala, dokud nebylo zabito 32 lidí. Takže to jsou vaše vlastní závěry. Vy ráno jste dnes řekla, že musíme jednat a musíme být důslední, především pokud jde o ochranu lidských práv. A budeme na sebe brát riziko v případě, že jsou ohroženy lidské životy. Juan Wilfredo Soto Garcia kubánský dizident, který byl eh, zadržen, eh, mučen a nakonec také zavražděn. Jste připravená udělat prohlášení a prosazovat vyšetřování a když toto vyšetřání, vyšetřování ukáže, že zde byl vztah mezi tím jeho mučením a jeho smrtí. Jste připravena toto odsoudit? Děkuji, slovo má pan Vigenin na dvě minuty госпожо председател. Уважаема госпожо Аштън. Děkuji, paní předsedkyně, paní Eštonová s velkým zájmem jsem si vyslechl váš projev a já souhlasím se vším, co jste řekla. Ale přesto budeme kritizováni proto, že nepostupujeme jednomyslně. Slabonská smlouva od nás vyžaduje, abychom postupovali jednotně, ale vy můžete hovořit eh, na evropské úrovni jenom tehdy, jestliže vás podporuje také rada protože v současné době zažíváme kakofonii a je velice těžké vysílat jasný signál ze strany Evropské unie. Já se domnívám, že Evropský parlament je vaším přirozeným příznivcem a proto nás také použijejte, protože my nyní připravujeme novou zprávu o společné politice a toto také na, eh, skýtá naši příležitost, abychom eh, nastolili dobrou politiku vůči Severní Africe. Z hlediska dlouhodobého jsou trendy jasné, ale Egypt a Tunisko musíme podporovat okamžitě, protože arabské revoluce mají dvě složky. Je to absence svobody a demokracie a je to také nedostatek ekonomických příležitostí. My můžeme dosáhnout úspěchu jedně, jestliže budeme řešit oba dva problémy. Evropští socialisté vysívají Evropskou unii k tomu, aby podpořila oba dva tyto procesy. SND tak má závazky vůči tom, této oblasti. Je třeba také vytvořit další vazby. Minulý týden byl vytvořen Euronest a toto vysílá signál aby, k tomu, abychom ten, tuto část světa nezapomněli. per Děkuji a na minutu 30 má slovo paní Nejc Utebruk. Paní vysoká představitelko, paní předsedkyně, kolegové. Slovy jsou nástroje a slova mohou být také zbraněmi v zahraniční politice a proto by měla být používána obezřetně ale při některých příležitostech také rozhodně. Paní vysoká představitelko, mě chyběl váš hlas v uplynulých dnech, kdy syrské úřady vykonávaly ty hrozné činy. A lidé, kteří odvážně demonstrují v Sýrii, určitě také si říkali, že jim váš hlas chybí. Jsou příležitosti, kdy je třeba okamžitě pozvednout hlas a toto byla jedna z těch příležitostí. Nyní bych se ráda obrátila na Blízký východ. Věřím, že to, že izraelská vláda zadržuje daně vybrané na palestinských územích, je protiprávním činem a je to také nekonzistentní. Na jedné straně žádáme, že v pásmu Gazy by mělo být dosaženo dohody a když k dohodě dojdeme, tak přijmeme toto rozhodnutí. Toto rozhodnutí je navíc ještě velmi cynické, protože je velmi pravděpodobné, že Evropská unie bude muset nahradit eh, tento finanční nedostatek v každém případě. A já bych ráda podpořila všechny kolegy, kteří volali po novém impulzu pro mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které se samozřejmě musí zakládat na řešení dvou států. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Piotrovský na minutu. Paní převodničonca, šanovní pan... Paní předsedkyně, vážení kolegové, na navzdory vstupu v platnost Lisabonské smlouvy i se pro v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky mnohé nestalo. Eh, vše získalo nové jméno, ale činnost Evropské unie jakožto subjektu na mezinárodní scéně ta není příliš výrazná. Společná politika 27 členských států je jistě obtížná a velice jasně se to odráží ve zprávě pana Albertiniho. Tam se jasně říká, že členské státy mají příliš málo vůle míti společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. A rovněž zpráva pana Gualtieriho poukazuje na to, že velice často dochází k dvojová, zdvojování obraných programů a tím se mrhá hospodářskými prostředky. Důležitým nástrojem je samozřejmě NATO, ale zde máme z, z, z, ze strany levice v parlamentu hlasy, které dokonce požadují rozpuštění NATO. To není akceptovatelné. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Bytikofer na minutu a půl. Děkuji paní předsedkyně, paní Eštnová. Velice dobrá zpráva kolegy Gualtieriho o společné Eh, bezpečnostní a obrané politice je velice dobrou kategorizací. Já bych chtěl tady jmenovat čtyři priority, které v rámci příštího roku, v rámci této politiky, bychom měli mít. Za prvé, společné mise musíme realisticky hodnotit a zejména mít externí evaluaci a musíme je zapojit do regionálně politických koncepcí. To platí zejména pro africký roh. Za druhé, potřebujeme pokrok při společnému využívání vojenských kapacit a musíme se postarat o to, aby francouzsko-britská zvláštní cesta byla opět zapojena do evropské společné akce. Evropská obraná agentura by měla přijít s odpovídajícími nápady. Prosím, předložte je, postarejte se o veřejnou diskuzi a o to, aby v této věci byl pokrok. Za třetí, potřebujeme veřejnou diskuzi o nové evropské bezpečnostní strategii. Dokument pana Solany z roku 2003 byl tehdy velice dobrým dokumentem, ale svět se vyvinul dál a proto potřebujeme tuto veřejnou debatu. Za čtvrté, musíme společně s parlamenty členských států nutně dospět schody v oblasti společné parlamentní kontroly společné bezpečnostní a obranné politiky. Pokud toho dosáhneme, tak vy, paní Čnová, tento parlament, pokud dosáhneme pokročit v rámci SBP, SZBP v těchto čtyřech letech, tak budeme moci být za rok spokojeni. Děkuji. La parola al... Slovo má pan Tero na jednu minutu. Uh, eh, hello. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poblaře přivítat zde paní vysokou představitelku na této debatě o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Já jsem, to je můj první výstup v parlamentu a chtěl bych okomentovat vytváření společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Společný hlas je jistě dobrá věc, ale není možné, aby byl jaksi oddělen od národních bezpečnostních a obranných politik. Já se ptám, koho zastupuje EU? EU zastupuje členské státy a členské státy přenechaly EU tuto pravomoc, aby je zastupovala. A zde je důležité, aby necho, nedokázalo k překrývání, ke zdvojené práci a aby e, Unie jaksi nenarůstala, aby to nebylo jakési nabubření Unie. Potřebujeme více integrace v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Kováč na minutu a půl. Děkuji. Děkuji. Děkuji je třeba miatt már meglévő intézmények reguluje eh, různé záležitosti mezi institucemi, ale je jasné, že jsou zde určité mezery, zejména při aplikaci této smlouvy. A to je něco, co nám vadí. Eh, máme eh, zahraniční službu, ale ta v podstatě řádně nefunguje. Potom bezpečnost a obrana, tam je také ještě celá řada otázek. Pak se hovoří o pozici této zahraniční služby, ale nevíme přesně, jak toto všechno má fungovat. Bylo by skutečně velice dobré, kdyby to jednou mohlo někdy fungovat. Pokud možno co nejrychleji eh, by eh, měla být tato služba funkční. Eh, nechci zde házet eh, kameny pod nohy, ale opravdu je dobré, když k tomu něco řekneme, protože v podstatě nemáme žádnou volbu. Máme paní Eštanovou a myslím, že bychom společně všichni měli paní Eštanovou pokud možno co nejvíce podporovat. Jen eh, děkuji. Děkuji slova pan Brok na dvě minuty. Frau Präsidentin, Vážená paní předsedkyně, paní místopředsedkyně komise, kolegové a kolegyně, Eh, Lady Ashtonová, my vás eh, určitě budeme podporovat eh, tak, aby ta zahraniční služba byla funkce schopná. Zejména se to týká také vybavení zastupitelských orgánů. Určitě zde je zapotřebí silného vylepšení. Je třeba vidět, že je to velký problém. Každý minister zahraničních věcí musí běžet kolem nějakého náměstí se svou vlajkou v ruce, ale eh, neznamená to, že bychom nemohli vypracovat společnou strategii. Je to naším úkolem a také vaším úkolem, abyste to zvládli, protože ty pozice, které jsme schrnuli v Lisabonské smlouvě a které eh, reprezentujete, jsou to v podstatě tři pozice, Eh, musíme všechny uvést na společného jmenovatele a říci členským státům, abychom se ujali politického vězení, aby skutečně tento společný jmenovatel měl patřičnou váhu. Myslím si, že to má mimořádný význam, když eh, zde budeme postupovat ku předu. Předtím eh, jsme s souhlasit. Děkuji vám, panu Albertinem a všem ostatním. Pooling and sharing, ale měla to by to být trojčlenka. Leading, pooling a sharing. To jsou tři věci, které potřebujeme. Přitom zde máme celou řadu jednotlivých bodů, které musíme udržet a rozpracovat. Samozřejmě zapotřebí také dělba úkolů. Jak to vypadá v Ukrajině? Máme nějakou válku s, v Armenii po eh, letních událostech. A potom arabské země, o kterých se zde zmiňovali četní kolegové. Jak reagujeme na takové otázky, jako je Fortilie? Eh, jak budeme postupovat eh, proti Asadovi a jak bychom měli skutečně podporovat různé věci. Ano, měli bychom je podporovat, ale E, nejde o to, aby prostě někdo byl přepadáván, aby se vraždili lidé. Zde musíme najít také rozumné cesty a vypracovat rozumnou pozici. Myslím si ale, že vám pomůžeme při budování zahraniční služby, ale e, je třeba také řádného řízení a vedení, tak jak to politice musí běžet. Musí to být přesvědčivé, abychom to také prezentovali členským státům. Potřebujeme jednomyslnost a nadále čekáme na výsledky, které budou spojeny s rozvojem, dalším rozvojem zahraniční služby. Děkuji, slovo má pana Howitt na minutu a půl nyní se bych chtěl také poblopřát paní vysoké představitelce k tomu úspěchu, že si podařilo vyjednat kompromis o právu EU na slovo v, v OSN, zatímco další věci nevyšly. Pro nás velice důležité je podporovat naši eh, ambici, která, která vyplývá z naší zahraniční politiky, vyplývající z Lisabonské smlouvy. Je třeba byla respektována naše zahraniční politika. Socialistický koordinátor pro lidská práva je moje práce a proto já bych rád poděkoval, poblahopřál paní vysoké představitelce právě proto, že se zabývá strategicky lidskými právy a snaží se je integrovat do dohod o obchodu a rozvoji a že se snaží, aby skutečně byla plněna tato opatření. Je třeba abychom i prostřednictvím eh, eh, těchto činností, jako je náš direktorát zaměřující se, nebo ředitelství zaměřující se na lidská práva, abychom i při návštěvách eh, patřičných zemí zmiňovali lidská práva, abychom je prosazovali. Naše politická skupina podporuje to, aby zde byla větší viditelnost Evropské unie v Radě Eh, pro eh, lidská práva. Pan předseda Albertini říkal také, že Evropská unie musí nejen hovořit, ale také jednat v otázce porušování lidských práv a je třeba, aby eh, lidská práva byla respektována, aby se nikdy nestala předmětem kompromisu. Jedná se také o otázku daní získaných z Palestiny a je třeba, abychom podnikli další kroky k tomu, abychom prosazovali lidská práva ve všech vnějších činnostech Evropské unie. Děkuji, slovo má paní. Jak to je jedna minuta? Pohjois-Afrikan tapahtumat ovat osoittaneet jälleen kerran EUn yhteisen ulkopolitiikan. Paní předsedkyně, události v severní Africe ukázaly, jak Společná bezpečnostně zahraniční politika pokulhává. Požadavky Evropské unie pro dodržování lidských práv a demokracie zde poněkud zamrzly. A vypadá to jako boj s větrnými mlíny Dona Kichota. S tím, že evropské státy eh, vlastně provozují obchodování eh, se zbraněmi. Eh, deset zemí Evropské unie dováželo zbraně do Bahrajnu, Jemenu, Sudánu a dalších. Vážená paní vysoká představitelko, nyní by mělo být na čase, abychom Vývoz zbraní zakázali a měla by to být jedna z priorit Evropské unie. Co se týče krize a dejme tomu stroskotání lodi, není možné vždy odsoudit pouze kapitána. Ten má také odpovědnost, ale můžeme také od kapitána očeko, eh, očekávat, že se ujme iniciativy a bude se pokračovat. Děkuji. Děkuji slovo, pan Stevenson, na minuta. Paní předsedkyně, paní Ashton, Eh, na základě masakru, který se konal 8. Eh, dubna, eh, může dojít k dalšímu krve proletí kdykoliv, v, podobně jako v Ašrafu. A já jsem měl příležitost hovořit s premiérem Iráku a několika ministry, Eh, a eh, je, eh, jednali jsme o možnosti vyřešení krize šrafu a je potřeba aktivně podporovat Eh, navrácení uprchlíků z Ašrafu eh, v Spojených státech, Kanadě, Švýcarsku a členských státech Evropské unie, kde mají třeba rodiny a jiné kontakty. To je jediný způsob, jak se vyhnout další humanitární katastrofě. A bylo dohodnuto, a bylo toto schváleno s lidmi z Ašrafu. Evropský parlament by měl využít tuto příležitost a zachránit eh, nevinné životy a zabránit krve prolití. Grazie, la parola Děkuji, slovo má pan Campbell na Paní předsedající, Den Evropy měl být oslavou evropské národní identity, ale není tomu tak, protože poukazuje na to, že evropské národní státy jsou stále více nahrazovány evropskou nadnárodní vládou. To je v rozporu s mezivládní úrovní, ve které mohou svobodně eh, spolupracovat národní eh, státy. Eh, vidíme, co se děje například ohledně bezletové zóny v Libii jak státy jako Británie, Francie, Spojené státy Něm, jsou pro, zatímco Fr- eh, Rusko a další se zdrželi. Eh, nicméně některé státy pokračují v dobrovolných akcích. Nadnárodní eh, Evropa se silně postavila proti návrhu na bezletovou zónu a paní Eštnová ale se e, zachovala jinak a opravdu e, to není šťastné řešení. My zde vidíme, jak se tímto problémem neúčinně zabývají nadnárodní orgány, zatímco Libie hoří. Grazie la parola all'onore. Děkuji, slova pan Mauro, dvě minuty. Děkuji. Paní eh, vysoká představitelko, vaše práce je velice obtížná, na vašich bedrech eh, leží eh, těžké břemeno a doufám, že mé dotazy nebudete chápat jako provokaci, ale jako příspěvek k úvahám. Paní baronko Ashton, budeme na konci této společné rozpravy hlasovat o zprávě o úloze Evropské unie v mnohostranných organizacích. Před dvěma lety Eh, při eh, slyšení, předtím se nastoupila eh, do funkce, jsem se vás ptal na to, jaký je váš názor na jednotné místo Evropské unie v OSN. Vy jste na to přesně neodpověděla. Ve zprávě pana Urkize a Mona je zde jasné vyjádření. Jaké je vaše vyjádření? Už jste měla čas o tom přemýšlet za tyto dva roky. 17. Ehm, května budeme budeme vzpomínat na, na eh, Den Iráku a Evropy společným. A nás budou zastupovat dvě osoby, které pracují v britském oddělení. Samozřejmě vy byste chtěla najít zdroje na to, aby se situace vyřešila. Aby se toto dalo vyřešit, chci vám říci, že v vás je sedm úředníků Evropské unie. A co se co se děje v Bahamách, na Bahamách eh, tak důležitého, že je tam více úředníků než v Bagdádu, kde je třeba rozhodovat. Neměli bychom spíše být přítomni v tu, domu, v tu dobu v Bagdádu, kde se bude řešit budoucnost eh, po období Sadámovy vlády. A, a eh, Nyní si vzpomíná to, co se stalo v Ašrafu. Ano, hovořila jste o e, egyptských koptech. Nicméně tato, toto násilí e, je znepokojivým rysem e, za arabského jara. Hovoří se někdy o konfliktu mezi extremisty, ale v Egyptě umírají jen křesťané a pálí se jen kostely. Co nám brání v tom, abychom realitu nazvali takovou, jaká je? a abychom už přestali z koptů dělat eh, rukojmí politického projektu. Eh, děkuji. Slovo má pan Pancer, jedna minuta. Děkuji vám, paní předsedající. Turbulentní jevy, k nímž dochází v politice, eh, přináší veliké změny ve Středomoří působí nejistotu a také vyvolávají naději. Na to musí reagovat Evropská unie ve své zahraniční politice. Na základě toho, co se děje, by stále důležitější mělo být pro Evropskou unii to, aby se mohla spolehnout na konsolidovanou a konzistentní zahraniční politiku, tak abychom mohli reagovat na současnost a připravovat se na budoucnost, protože se tam na různých místech světa se budou měnit eh, Eh, politické rovnováhy. Země jako Čína a Rusko stále více touží po energetických zdrojích a surovinách. Evropa by v této situaci měla hrát zásadní úlohu, ale je naprosto jasné, že je nepřipravená na takovéto společné schůzky. Postupuje se příliš pomalu ke koordinaci národních eh, politik směrem ke evropským zahraničním politikám. Nejsou tu žádné zásadní kroky. A z vaší zahraniční politiky máme jen slabé výsledky. Některé členské státy vzpomínají nostalgicky na koloniální období a nadále věří, že nejlépe budou hájit své vlastní zájmy tím, že nebudou delegovat nic na evropskou úroveň. Ehm, vy máte velice důležitou úlohu, hrajte ji tedy eh, plně. Paní baronko Ashton, čas nám velice rychle dochází. Děkuji, kolegové. Chtěl bych vás upozornit na to, nyní, když eh, začíná tedy eh, můj čas předsedání eh, našeho společného zasedání, že je zde dlouhá řada zapsaných řečníků a já bych se nechtěla ocitnout v obvyklé situaci a to, že v poslední čtvrt hodině Eh, před hlasováním neuslyšíme ani ty, ty kdo hovoří, ani eh, eh, ty, kdo by si přáli později promluvit. Tak nyní předám slovo panu Kačinovi. Vy, gospán Ashton, Děkuji, paní baronko Ashton. Vy zosobňujete politické ambice Evropské unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. A chci vás požádat, abyste vy osobně co nejdříve navštívila Irák. Je naprosto nezbytné, abyste navštívila Bagdád, Kurdistán. Američané toto, toto místa opouštějí a eh, Evropská unie eh, tam není přítomná Eh, nebo eh, jsou její diplomaté eh, velmi vzácní, nebo nejsou vidět. Irák si přeje vaší osobní přítomnost a přeje si politickou spolupráci a přeje si navázat ekonomickou spolupráci. Chtěl bych vám poblahopřát k vašemu dnešnímu prohlášení ohledně Bosny a Hercegoviny. Řekla jste to moc hezky, ale je, eh, zatím není jmenován eh, vedoucí mise v Sarajevu. A eh, to samozřejmě je důležité z pohledu uvnitř Vercevgoviny i zvnějšku. Děkuji a nyní má slovo na minutu pan Koval. Předničonca. Děkuji, paní předsedkyně. Pane, pane předsedající, chtěl bych upozornit na dvě věci. Za prvé, eh, politika sousedství. Nedávno jsem byl v Tunisku, je tam veliké očekávání ze strany Evropské unie. Jsem trvale v kontaktu s Ukrajinou a také vím, že i tam na místě je daleko větší očekávání. Eh, očekává se větší možnost spolupráce v oblasti sociální. Nemůžeme se uzavírat do našeho evropského egoismu. Já vím, že váš úkol je velmi obtížný. Jste Eh, sama a trochu izolovaná, ale myslím, že na podzim jsme řekli, že Bělorusko bude pro nás prioritou a teď se eh, obracíme hlavně k Severní Africe. My potřebujeme dobrou vizi sousedství. Vy jste prokázala v posledních měsících, že jste osoba velice silná a schopná tímto způsobem jednat. Nesmíme eh, se bránit jako starý Řím a musíme mít politickou vizi širokého rozsahu. Nemůžeme hovořit pouze o imigraci, musíme mluvit o společné politice. A náš evropský osud je, myslím, nyní ve vašich rukou a spoleháme se na vás. A nyní na dvě minuty dostává slovo pan Sarius Volský. Děkuji, pane předsedo. V táboru až v Ašrafu dochází eh, ke, k, došlo ke krvoproletí a otázka zní, jaké nástroje používáme. Eh, považujeme od obchodní opatření, pomocná eh, opatření pomoci a podobně za dostatečná. Co se týče politiky sousedství, nejdůležitější, to je, myslím, nejdůležitější část vašeho portfolia, protože pokud v této oblasti neuspějeme, neuspějeme v celé zahraniční politice. A je třeba říci, že jsme v defenzivě, co se týče jižního sousedství a východního sousedství. Eh, eh, Lidia Šnová, vy jste říkala, že eh, v naše síle je v sousedství. Kde je naše metodická cestovní mapa? Čas je klíčovým faktorem této politiky a nedostatkovou surovinou. A vy je, třeba říci, že dochází k spoždění již po třetí eh, mm, jmenování příslušných úředníků a eh, zahraniční politika eh, to nejsou jenom setkání a prohlášení. My musíme využívat skutečné tvrdé nástroje, které změní situaci v Líbii, Sýrii, v Ašrafu a v Bělorusku. Jestliže Eh, ministr eh, vaší doktrínou se eh, stalo tedy čekat na to, co řeknou členské státy, ale to je chybný přístup. Odsuzuje to naši zahraniční politiku na nejmenší společný jmenovatel a vy jako vysoká představitelka byste měla vést a ne následovat. Naše diskuse mají dv dvě slabé stránky. Za prvé, eh, jak si odsuzujeme, a, eh, eh, ale současně máme neefektivní vízovou politiku a současně voláme po více prostředcích a penězích, abychom si vyčistili svědomí, ale to jsou často, hm, jedná se o arabské peníze, které nejsou použity pro demokracii. A nyní kolega Rouček. Prezidente, madame Ashton, dámy a pánové,

Děkuji vám, pane předsedající, paní Eštnová, kolegyně a kolegové. Paní Eštne, chtěl bych, chtěla bych především poblahopřát k úspěchu v New Yorku. Je velice dobré, že úloha EU byla posílena v OSN, ale vede nás to, nás to k dalším dotazům. Jaké je vaše sdělení vůči eh, schromáždění, plnému schromáždění OSN? A jakého máme společného jmenovatele. Pan eh, Dol se vždycky ptal na tyto otázky, jak chceme všechno uvádět do praxe. Eh, paní eh, my musíme čelit obrovským výzvám. Tyto výzvy se netýkají Bahrajnu, Iránu, Arménie nebo Jemenu, ale především v našem blízkém sousedství, ať už je to Líbie, Sýrie, Rusko. Tyto výzvy jsou velmi konkrétní. Dochází k represím proti eh, menšinám náboženským, dochází k toku imigrantů do našich států. Nyní začínáme tedy eh, tím, že vyžadujeme eh, právní stát v našich, našich partnerů. Ehm, jak máme zůstat eh, spojeni a jak máme ve společně rozhodovací proces, to je důležitá otázka. Formálně i neformálně máte vést v eh, diskuzích při v jednacích sálech i mimo ně. Já si uvědomuji, že eh, často musíte cestovat osamoceně, nicméně my vás podporujeme ve vašem úsilí jako Evropský parlament protože eh, společná evropská politika za to stojí. Vy máte být její tváří. Eh, pane předsedající, musíme eh, zajistit, aby v SVČ pracovali ti nejlepší pracovníci, kteří budou posilovat úlohu Evropské unie. Je zapotřebí, abychom také učinili více například v Sýrii. Ehm, nejde o to, abychom měli eh, poloviční eh, výsledky. Řečnice přerušena. Paní Kopa. Paní Ešton, my Hovoříme o problematice zahraniční politiky po prostudování tří významných textů Evropského parlamentu o roli Evropské unie ve světě. Ale otázka, kterou si všichni dnes kladou, zní, zda existuje nějaká zahraniční politika společná zahraniční politika. Když si eh, připomeneme arabská povstání, Evropská unie eh, váhala dlouho eh, a opozdila se, nevyjadřovala se, pak byla přijatá rezoluce o Libii, členské státy nepřijaly jednotné stanovisko o Sýrii a otázka si myslím, Eh, našla eh, odpověď de facto. Evropská unie prostě není na výši eh, okolností, když vidíme, že dávají členské státy přednost partikulárním zájmům a to znamená, že Evropská unie prohrála další bitvu. Děkuji, paní Kopa, a nyní minutu a půl, pan Galer, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsede. Vzhledem k tomu, že eh, jednotlivé vlády u výzev vystupují nejednotně, tak sdílím také váš názor, stejně tak jako názor Lady Ashton, že bychom měli vše rozšířit na národní vlády. A to s eh, otázkou eh, vládo A nebo vládo B, jak, co očekáváš od toho, že blokuješ nějaké rozhodnutí nebo co budeš podporovat. Máme určitý efekt, kterého chceme dosáhnout dosáhnout společným úsilím v Evropské unii. A myslím si, že lidské vlády by zde měly něco vysvětlit. E, nacházíme se v procesu a určitě je to velice bolestné, když se máme učit z chyb e, společně bychom měli působit e, právě na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Máme celkem 300 předložených projektů členských států a já se chci zeptat, jak s tím budete zacházet. Eh, zvažujete, že s iniciativou, která zatím nemá žádnou strukturovanou eh, spolupráci, můžete něco dosáhnout? Chcete mít nějaký vojenský stát, který eh, učiníte středem této aktivity? kolega, který zde hovoril předtím, řekl s či, to, s něco, s čím souhlasím. Ano, potřebujeme skutečně pevnou bezpečnostní zahraniční politiku. Jste ochotni eh, zde eh, zabývat eh, se otázkami a to jednotně společně se štábem, který byste nazývali jako operativní jednotka? Děkuji. Gracias, presidente. Prosím, pan Janis. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní Ashton, v první řadě bych vám chtěl poblahopřát k vaší práci. Dovolte mě, abych řekl, že je to skutečně velice pilná práce, kterou vykonáváte. Je to práce srovnatelná se včelou, která eh, eh, se snaží eh, sbírat po troškách něco z jednotlivých členských států. Z eh, mé frakce již někteří poslanci v podstatě vyjádřili názory, které jsou podobné mým. Chtěl bych ovšem upozornit na následující. Jsou zde prvky, o které se můžete opřít, abychom měli společnou bezpečnostní politiku. V první řadě je to práce s evropskou veřejností. Na rozdíl od ostatních záležitostí, tak 65 až 70 eh, veřejnosti eh, je pro společnou politiku. Existuje sice určitá skeptická menšina, ale většina v rámci Evropského parlamentu toto podporuje. Za další, členské státy, které jsou nejvíce federálně uspořádány, Ehm, váš čas vypršel. Ehm, nyní pan Mian Mun, minutu a půl. Un cuarto, un cuarto de, de su tiempo. Eh, už eh, nemáte prostě žádný čas pro vystoupení, už jste překročil tento čas. Ano, prosím. Eh, děkuji. Raději bychom měli samostatné rozpravy. Jsou to velice různá a důležitá témata, která si zasluhují svých vlastních rozprav. Eh, já bych chtěla říci to, co bylo řečeno od Sala Franky a to se týkalo eh, smrti eh, prezidenta. Hovoříme zde o různých záležitostech, ale vzhledem k finanční a hospodářské krizi se soustředí naše síly na jiné cíle. Evropská unie musí podporovat eh, změny v arabském světě. Paní Eštonová, v eh, minulý týden v New Yorku jste to zvládla eh, na velném schromáždění OSN získat podporu většiny států. K tomu bych vám chtěl poblahopřát a myslím si, že je to velice důležitá otázka právě vůči mezinárodním organizacím. Ovšem nejrůznější eh, postupy při hlasování eh, v rámci Evropské unie ohledně usnesení 1973 ukazuje, jak je to velice obtížné eh, vzhledem k implementaci společné bezpečnostní, zahraniční a obrané politiky. Máte velice mnoho kompetencí, ale každopádně je velice důležité, aby členské státy byly pohnuty také k nějakým iniciativám. Všichni musí skutečně naléhat eh, na to, aby členské státy eh, podporovali nový nástroj, který máme v ruce eh, prostřednictvím Lisabonské smlouvy. Děkuji a nyní má slovo pan Svěk. My bychom si měli přestat stěžovat, že neexistuje společná zahraniční politika. Co se týče politiky sousedství, my máme společnou politiku. Výjimečně v severní Africe možná nové eh, členské no, no, nové, nové státy asi těžko eh, získají eh, rychle podporu západních eh, států, starých členských Eh, států Unie, které možná tam nemají takový kredit, ale eh, mají, máme jaksi možnost právě si ten kredit získat. Co se týče obrany, v čem spočívá ta politika? Nemáme společnou armádu, je tu 60 letadel, která eh, přelétají nad Libí, ale nemáme žádnou podporu. To znamená, pokud by američané na začátku nezasáhli, tak se domníváme, že by to nemělo žádný efekt. Někdy hovoříme o absenci takové politiky, ovšem pokud nemáme společnou armádu, nemůžeme mít ani společnou obranou politiku. Děkuji, pan Donjon. Eh, pane předsedající, paní vysoká představitelko, libyská krize ilustruje problémy Unie mít nějakou diplomatickou a vojenskou existenci. Bylo by ovšem nespravedlivé přičítat vám nedostatky té této politiky, přestože si mnozí z nás myslí, že energičtější iniciativy měly být přijaty a mohly být přijaty. Ovšem samozřejmě i členské státy nesou odpovědnost za neschopnost vybudovat konzistentní, efektivní a viditelnou politiku v této oblasti, ačkoliv eh, se i Spojené státy spolehaly na to, že Evropa bude jednat. Ale kromě libijské krize je třeba brát v úvahu eh, vývoj ve světě a to nás vede k tomu, že se nemůžeme vzdát společné zahraniční a obrané politiky a vy byste měla být tou inspirací koordinátorkou a mluvčí této politiky. Eh, Evro, eh, jak si om, rozpočtové eh, omezení, velký počet krizí ve světě a postoj Spojených států nás nutí k tomu, abychom vzali svůj osud do svých rukou. <clears throat> Vzhledem ke všem těmto hrozbám nemůžeme nechat klíče pouze v rukou amerických přátel a NATO, protože ani Spojené státy, ani NATO nemohli ukončit válku mezi Ruskem a Gruzií, ani eh, nyní nejsou schopni zajistit eh, <clears throat> příměří. Je to úkolem Evropy. A také v Líbii nechtěli Spojené státy být v první linii a minimálně nasazení na to nestačí. Paní vysoká představitelko, společná zahraniční obraná politika je eh, určitým aký již deset let. Nejenom je to ve smlouvě, ale je to taky strategicky nezbytné. A vy byste měla být v první linii a přijímat příslušné iniciativy. Děkuji Děkuji, pane Donchon. A pan Kovačev, minutu 30. Stává jasno, že v някои stolici od našeho sejus se осъзнават как... Jako- Začíná být jasné, že vlády některých členských států si teprve nyní uvědomují, jaké povinnosti sebou nese Lisabonská smlouva. Je to jasné, že nejsou ochotni tyto povinnosti plnit a proto musí uh, Evropská unie v případě, že to bude nutné, bouchnout pěstí do stolu a od členských států požadovat, eh, aby zaujali jasnou pozici. Potřebujeme silnou evropskou diplomaci, stejně tak eh, efektivní eh, vojenské a civilní síly na, pro nasazení. Jenom tak můžeme naší politice dát patřičnou důležitost a mm, ovlivňovat eh, zahraniční politiku. Eh, důležité je to pro NATO a stejně tak pro Spojené státy. Týká se to také všech konfliktů, které propukají kdekoliv na světě. Jsem proto, abychom společně využívali společné zdroje a vypracovali také společnou strategii v oblasti bezpečnostní a obrané politiky. Musíme zaručit, aby se navzájem vyměňovaly informace. Členské státy eh, musí eh, zaručit eh, také efektivní výměnu informací se zahraniční službou. A stejně tak i zahraniční služba musí mít možnost se zeptat u jednotlivých členských států, jak se věci mají. Paní Ashton by měla mít požadovat eh, takzvané eh, dohody o readmisi a požadovat, aby tyto dohody byly lépe eh, uplatňovány. Peter. Děkuji, minuto a půl kolega Petrle. Děkuji vám. Pane předsedající, paní Eštnová, vážené kolegyně a kolegové, oblast zahraniční eh, politiky a obrané politiky bude přinášet další razí výzvy. Proto je velice důležité, abychom zdůrazňovali důvěryhodnost. Bez důvěryhodnosti nemůžeme být výkonně a efektivní. A proto potřebujeme se řídit podle našich hodnot a principů. Souhlasím s vámi, paní Eštn, že bychom neměli zapomínat na začátky Evropské unie. Před lety Evropská unie, unie Eh, kladla do svého eh, do středu svého zájmu eh, lidskou bytost. A proto je také třeba, abychom pokračovali dále v mezikulturním dialogu. A je třeba, aby Evropská unie hrála silnou úlohu. Neměli bychom mít 27 rozdílných politik, což nicméně neznamená, že bychom měli zrušit rozmanitost. Je jen třeba, abychom odblokovali situaci v Bosně-Hercegovině, jinak budeme čelit dalšímu násilí. Musíme najít způsob, jak najít jednotný strategický postoj k Turecku. Za třetí, jsem velice spokojen s tím, že hovoří tak rozhodně o táboru Ašrafe. Je třeba, abychom mluvili skutečně jasně. Děkuji na minutu a půl. Pan Vidal Quadras. Děkuji vám, pane předsedající. 29. července 2009 irácká vojska vtrhla eh, do, Iránc, do mm, tábora iránských okoliků Ashraf a eh, střelami a eh, ranami zabili mnoho lidí. Následně se opakoval tento útok, bylo dalších 35 mrtvých a to opět proto, že tito lidé byli tedy buď zabiti, zabiti střelnou zbraní a nebo byli sraženi obrněnými vozidly. My jsme opakovaně žádali eh, váš eh, zásah. Po měsíci jste ignorovala naše eh, slova a jednáme jen dlouho po katastrofě. Ano, říká se lépe pozdě než nikdy, ale došlo k prolití obrovského množství krve. Od nynějška by tato humanitární krize měla být hlavním eh, bodem vašeho programu. Kolegyně Stignesnou už tam hovořila. Je třeba, abychom pevně a jasně promluvili a jednali. A vítáme eh, váš závazek z dnešního dopoledne. 300, eh, 3400 osob kolem, kterých jsou obrněná vozidla a zbraně, čekají na naše reakci. Doufáme, že učiníte vše, co je ve vašich silách a že se taky i činilo. A budeme vás posilovat v tom, abyste eh, se snažila zachránit tyto životy. Pokud ne, tak eh, budeme žádat, eh, abyste také se z toho zodpovídala. Děkuji, kolik. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie konečně přijala sankce vůči Syrii. Ale bohužel se zdá, že to činí třesoucí se rukou a pečlivě se snaží jaksi neohrozit eh, hlavu syrského režimu. Ten, tato, to nedostatečné odhodlání je interpretováno demonstranty jako forma opuštění a, eh, a eh, ze strany režimu to vnímají jako toleranci a zesilují tedy represe. Ta represe jsou tak kruté, že si neumíme představit, že by Syrie současně mohla mohla být zvolena eh, do Rady eh, pro lidská práva eh, OSN, přičemž dnes syrské orgány brání pozorovatelům vstoupit do Dara, kde jsou Eh, jaksi pobíjeni civilní obyvatelé. Byla, eh, zvolení Syrie by bylo urážkou pro tyto oběti eh, a znamenalo by to pohrdání hodnotami Rady Evropy. Takže, paní vysoká představitelko, jaké diplomatické alternativy plánujete pro to, aby nedošlo k takové pohromě? Děkuji, pane Bodis. Tím jsme skončili se seznamem přihlášených a nyní přicházíme ke HDI. Eh, 24 kolegů požádalo o slovo. Dáme slovo deseti z nich a budeme opravdu vypínat mikrofony eh, po jedné minutě eh, jednominutových vystoupeních. Děkuji. A jelikož mám pouze minutu, budu velmi stručná. Dva kolegové to tady již zmínili, eh, a sice na Horní Karabách, kde se situace zhoršuje a zdá se, že se situace dramaticky mění v posledních týdnech. Takže já se ptám Lady Ashton, vzhledem k k tomu, že je patrný určitý vojenský pohyb v Azerbajdžánu a Arménii. Eh, jste, si, jste informovaná o vývoji v o situace a děláte něco pro to, aby se zabránilo eskalaci nejenom tohoto konfliktu, ale i na okupovaných územích Gruzie. Chtěla bych eh, se pouze zeptat tady na toto. Děkuji. A nyní Ana Gomez. How can the EU be a force for law? Jak může EU jednat, aniž by identifikovala eh, zločince, kteří nechali uprchlíky zemřít? Nejde jen eh, o to, abychom měli jen sankce, ale abychom měli i sezn, seznam eh, zločinců, které je třeba povolat k soudu například v Sýrii, v Libii, vedle úřadu v Bengázi, EU už mělo použít EUFOR. Nejen podporovat humanitární pomoc osobám, na které se útočí jako v Mizuratě, ale použít embargo na zbraně e, po moři i po zemi, jak navrhoval Evropský parlament. A pro, na toto nepotřebujeme další Eh, usnesení Evropy. Potřebujeme jen politickou vůli členských států. Pokud vezmete iniciativu na sebe, eh, paní Ashton, a pokud budete vyžadovat zodpovědnost členských států, Evropský parlament vás eh, podpoří. Děkuji vám, paní Gomez. Slovo má paní Parvanová. Děkuji vám, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, paní Ashton. Eh, v této situaci, kdy v severní Africe a na Blízkém a Středním východě dochází k nepokojům, eh, chci hovořit o druhé flotile do Gázy. Eh, víme, jak dopadla tisková flotila, víme, jaká je potíž s pokračováním mírového procesu na Blízkém východu. A myslíte si, že nějaká podobná iniciativa skončí pozitivnějším způsobem. Chtěla bych se zeptat paní vysoké představitelky na další věc. Můžete nám říci, jak pokračuje plnění humanitárních potřeb v Gaze, například eh, ohledně eh, potraviny, a jak eh, pokračuje situace na checkpointech mezi Izraelem a Egyptem? Jak sledujete vývoj iniciativ, které se vedou s ohledem na Um, oblast Palestiny a Izraele. Děkuji vám, paní kolegyně, paní Hautala. Very much, chair. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, vy jste dnes ráno jasně slyšela, že Evropský parlament podpoří vaši vůdčí roli a žádá vás, abyste přijala iniciativy v oblasti naší společné zahraniční e, politiky. A také jste slyšela řadu otázek na to, které členské státy blokují naše společné úsilí. Já vám navrhuji, aby teď, když se vaše služba e, jaksi etabluje a máte přístup k informacím a dokumentům, e, učiňte tuto eh, moderní organizaci přístupnou občanům tak, aby eh, to nebylo pouze doménou několika diplomatů. Domnívám se, že to bude nejlepší způsob, jak posunout ku předu naše společné úsilí, abychom měli skutečnou společnou zahraniční politiku. Děkuji paní Hautala a nyní pan Van Dalen. Mevrouw Ashton, we zien in het Midden-Oosten een grote... Eh, Vážená paní Ještanová, k Blízkému východu zde existuje velká hrozba. Strukturální zaostalost a diskriminace křesťan, křesťanů v různých islámských zemích. Křesťanská eh, obec je už velice omezená v Iráku. V Egyptě eh, se eh, ukazuje podobný vývoj. Co se týče společenství koptenů, ty jsou také ohroženi různým, eh, různými atentáty a vystavení různým šikanám. Eh, v únoru jsem zde přijal 60 koptenů a oni opravdu volali o pomoc. Eh, tři návrhy mám, paní Ještanová. Postarejte se o to, aby koptové byli opravdu prioritou ve vaší politice. Eh, systematická diskriminace musí být eh, vyloučena. 27. Eh, únoru, února jsme také žádali o to, aby zde byla vypracována řádná strategie ohledně náboženské svobody. Můžete to opravdu prosadit. Děkuji za vaši trpělivost a prosím paní Figarej doma slovo. Obrigada, senhor presidente. Děkuji, pane předsedající Společná eh, evropská zahraniční a bezpečnostní politika je v podstatě eh, politika obrany eh, země zeměpisných a hospodářských zájmů evropských států. A e, odpovídá to tomu, co, se tě, co chtějí také Spojené státy. To, co potřebujeme, je pomoc a spolupráce. V normálních případech e, máme opravdu katastrofální výsledky. To vidíme také v e, Libii, Palestině a v jiných zemích. Ovšem máme politiku, kde se měří dvojím metrem. A tam se skutečně hospodářské zájmy e, evropských podniků a zbrojních podniků z Evropy se podporují a e, prodávají se zbraně, které se používají potom ve státech, které ohrožují své sousedy. Hovořili jsme o tom již v jiné rozpravě. A to v tom smyslu, že by se zde měla udělat jasnost, e, co se týče vývozu zbraní. Řečnice byla přerušena, prosím. Paní Figueiredo, váš čas vypršel, pan Pascal. Ďakujem za slovo. Vážená pani baronesa Ešenová, všetkým nám... Děkuji. Děkuji mnohokrát, vážená paní Baronko. V rámci vašeho úřadu nemůžeme očekávat, že budete řídit bezpečnostní operace v krizových oblastech celého světa. Na druhé straně v rámci svého úřadu máte eh, rozsáhlý prostor pro negociace všude, kde Evropská unie může být užitečná svým názorem a svým vlivem. Jeden z problémů, který se přímo týká Evropské unie, kde můžeme hledat východisko díky citlivým eh, jednáním, je okupace Evrop, eh, mm, Turec, části Turecké, eh, turecké části na Kypru. Jsem přesvědčen o tom, že právě při řešení tohoto složitého problému, jehož přímým účastníkem Evropská unie je, můžete plně využít potenciál, který v současné době již máte z titulu své funkce k dispozici. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Paško, a nyní má slovo pan Bronus. Evropská společná eh, zahraniční politika je věcí, která ignoruje vitální vztahy mezi členskými státy, protože to je otázka národních eh, států, ale otázka je, zda jsou ještě suverénní eh, státy. Podařilo se Evrop- mm, mm, Podařilo se předejít válkám prostřednictvím evropské politiky, to je otázka. A my musíme uvažovat o agresivních válkách, ve kterým je třeba předejít. Nesmíme se ani po, um, účastnit na podporování eh, takzvaných eh, evropských hodnot na půdě, která není eh, příhodná. Kultury jsou produktem tamních obyvatel Řečník je přerušen. Slovo má pan Skuria. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedající. Chtěl jsem poděkovat paní baronce Ashton za její dnešní vystoupení, ale musím také poznamenat, že bohužel v evropském veřejném mínění prezence Evropské unie není vnímána. Naše zahraniční politika, jak bylo dokázáno i dnes v projevech mnoha kolegů, je politikou, která je ještě eh, v plenkách. Eh, vidíme to i dnes eh, a Evropa nemůže být nepřítomná v situaci jako například tábor v Ašrafu. Je třeba, abychom hájili také lidská práva a musíme jednat i v této části světa. To tež platí o Sýrii. Sýrie prožívá velice závažnou situaci. Lidská práva a možnosti postavit se proti diktatorské vládě by měly vyvolat reakci u EU. Řečník je přerušen. Slovo má pan Zala. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo Mám jenom jednu poznámku. Domnívám se, že posílení zahraniční politiky představuje nové výzvy a příležitosti pro evropskou zahraniční politiku. Paní vysoká představitelko, já si myslím, že je důležité institucionalizovat dialog o klíčových strategických otázkách, jako je energetická politika, e, stabilita na západním Balkánu a na Kavkazu, e, demokratické probuzení středního východu, e, Turecko může sehrát konstruktivní roli a pomoci Evropské unii uh, Eh, eh, probuzení na Středním východě. Nicméně takový dialog nemůže nahrazit, nahradit, ale musí doplnit eh, snahy Turecka o vstup do Unie. Děkuji, pane kolego, za vaše vystoupení, které bylo desáté, čili deset kolegů mohlo vystoupit. Omlouvám se těm zbývajícím čtrnácti, kteří slovo nedostali. Samozřejmě je to velmi frustrující, ale ale víte, že jsme časově omezeni. A e, nyní dám slovo panu Albertíny, e, který e, má dvě minuty jako zpravodaj. Pane předsedající, Původně jsem použil dvě minuty místo čtyř na začátku rozpravy a proto teď žádám o to, abych mohl využít čtyři místo dvou na svůj závěrečný projev. Eh, señor, tiene usted efectivamente cuatro minutos. Ano, eh, máte skutečně čtyři minuty eh, na začátek projevu eh, na začátku naší rozpravy, takže teď by zbyly dvě, je to tak? Pan Albertini, ne, já jsem měl čtyři, využil jsem dvě při prvním projevu. Ne, pane poslanče Albertini, vy máte celkově čtyři minuty, využili jste z nich dvě na úvod rozpravy, nyní vám zbývají další Eh, dvě minuty a budeme se snažit být eh, flexibilní. Byl bych rád, aby vás bylo eh, slyšet, protože pokud budeme o tom diskutovat dalších pět. Dobře, já jsem měl čtyři plus dvě. Nedokážu tedy říct si za dvě minuty všechno, proto se raději zřeknu svého slova. Děkuji vám, pane poslanče Albertini. Jsme vděční a je nám líto, že jsme se vás nemohli vyslechnout. Pane Gualtieri, máte slovo. No le oigo, no le oigo. Señor, pro, señor de Rosa. Nevidím ho, pan de Rosa. Já vás neslyším, pane poslanče. Prosím, pane Rosa. Zdá se, že eh, mikrofon eh, nefunguje, když ho zmáčknu. Mohl bych požádat o ty zbývající dvě minuty od pana Albertiniho? Pan Gualtieri má slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Popravdě, pan předseda eh, výboru Albertiny měl skutečně čtyři minuty eh, na úvod projevu a dvě minuty na závěr. Takže si myslím, že by měl mít právo na čtyři minuty, pokud původně využil jen dvě. Co se týče mého vlastního projevu, ano, tato diskuze byla důležitá a užitečná. Ukázalo se, že Evropský parlament je opět jednotný a je ochoten podporovat vnější činnost Evropy, která bude konzistentní a efektivní. Neslyšeli jsme jen kritiku evidentních omezení eh, činnosti EU, eh, ale slyšeli jsme také eh, no, návrhů jakýsi druh strategického partnerství mezi parlamentem a dalšími institucemi, tak aby Evropa byla důvěryhodným partnerem eh, v bezpečnosti a zahraničních vztazích. Eh, toto není jen eh, možnost, ale také nutnost takto spolupracovat protože je třeba Evropská unie využila svůj potenciál. K tomu musí postupovat integrovaně je třeba, aby eh, tato eh, koordinovaná činnost byla také doprovázena patřičnými finančními prostředky a je třeba, abychom se věnovali také mezi eh, parlamentní spolupráci. Za prvé je třeba ujasnit možnosti, které nám poskytuje smlouva strukturovanou spolupráci, která bude trvalá i podle článku 44, která, který poskytuje možnost provedení určité mm, činnosti jednotlivým členským státům, ale eh, v rámci aktivit EU nebo v rámci plánu EU, což zabraňuje další nacionalizaci takovýchto eh, činností. Je třeba, jako poskytovali určitou vizi a možnost vedení. Eh, my vám se vděční za závazky, které jste vyslovila, za vaše úsilí a za pokrok, kterého jste dosáhla. Evropa je velkou velkou entitou, která může dosáhnout mnohého. Pane Goldery, děkuji vám. Pane Albertini, omlouvám se, právě jsem se informoval mm, přesně o situaci. Měli jste 4 plus 2 minuty, využil jste tři při prvním projevu na úvod, zbývají vám tedy další tři minuty. A budeme se snažit být flexibilní. V průběhu slyšení v AFETu padla Eh, záludná otázka eh, paní, na paní Ashton. Eh, bylo to, když se Kissinger kritizoval kvůli izolacionistickému postoji USA vůči EU a jiným státům, bylo řečeno, že nemá jediné telefonní číslo nebo že není osoby, se kterou by mohl komunikovat v EU. A kolega se tedy zeptal paní Ashton, zda tu je nyní takováto osoba či telefonní číslo velmi po britsku paní Ashton odpověděla ano, jsem to já, i když mě nazýváte nikoli ministrní zahraničí, ale vysokou představitelkou a místo předsedkyní komise. A e, pokud e, se na toto číslo dovoláte, zjistíte, že to je e, že to je taková telefonní ústředa nebo záznamník, který na číslo jedna odpoví anglicky, na dvě francouzsky, na tři německy. Ehm, my se snažíme podporovat evropskou politiku, nejen politiku členských států. Za to je zodpovědná rada. Naším cílem také není podporovat ehm, jen ehm, politiku komise. Já bych byl velice rád, abyste mohla vyjadřovat svou mm, věrnost politikám i třetím způsobem, tedy na třetím místě, ale to jest v parlamentu, aby zahraniční politika eh, mohla být kontrolována eh, ve svém směřování evropskými občany, je zapotřebí, aby právě tento aspekt vaší činnosti eh, byl podpořen a my vás v tom budeme též podporovat a děkuji za to, že mi bylo udělat tento čas. Pane Albertini, jste vždy velice zdvořilý a přesný. Paní Maria Muniz má eh, také slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Co se týče táboru Ašraf, my můžeme jedině odsoudit porušování lidských práv, ke kterým došlo eh, v tomto táboře, ale nemůžeme plést toto odsouzení s podporou, politickou podporou Eh, hnutí uvnitř tohoto táboru. Eh, existuje v Iránu demokratická opozice zastoupená zeleným hnutím s různými politickými skupinami, které eh, se vytvořily a nesmíme plést tedy odsouzení porušování lidských práv s podporou, politickou podporou těmto skupinám. Chtěla bych také požádat místo předsedkyni komise, paní tedy vysokou komisař, vysokou představitelku, ehm, aby eh, při vyšetřování eh, událostí v Ašrafu, aby byly také vyšetřeny případy porušení lidských práv ze strany mujahidínů, jak to uvádí například Human Rights Watch. Eh, paní Ashton, já bych eh, si eh, přála, abyste vzala na vědomí bod 6, který vyžaduje vypracování Bílé knihy eh, k, ohledně strategickému přístupu Evropské unie v mezinárodních organizacích do roku 2020. A děkuji také stínovým zpravodajům za jejich spolupráci na vypracování této zprávy. A mrzí mě, že eh, na půdě tohoto parlamentu někteří zabránili tomu, aby v mojí zprávě bylo uvedeno eh, alternativní, že, že eh, byla uvedena nadace, která vytvořila dobrý základ pro spolupráci s se sekretariátem a e, stínovými zpravodaji a dobrý základ tedy té práce. Já doufám, že takto jaksi se posílí definice naší e, politiky v mezinárodních organizacích. Chtěl bych říci panu Stevensonovi, e, říká eh, předsedající, že jsme se rozhodli nepoužívat modré karty eh, a o tom bylo rozhodnuto předtím, než jsem začal předsedat dnes mm, tady. A nyní dávám slovo paní Ashton, aby mohla reagovat na všechna vystoupení, která zazněla během této dlouhé diskuse. Děkuji vám, pane předsedo Eh, Děkuji. Eh, pane Albertini, je mi potěšením stát kdekoliv, pokud to bude tady v sále. A eh, ráda ovšem budu klidně hovořit i z, spody, Já nicméně velice oceňuji práci vás, pane Albertini, i ostatních zpravodajů. Je to, myslím, velice, zpráva velice užitečná a nápomocná pro naši činnost. Chtěl chtěla bych také říci, že tady je um, jaksi určitá konzistentnost v rámci uh, této diskuse. My, my uh, eh, formujeme různá společná významná stanoviska v celé řadě oblastí, ať už se jedná uh, o obecné uh, respektování lidských práv, nebo, ať, nebo o Střední východ, Kosovo, uh, Bosna-Hercegovina a po, snad i s dojde k nalezení řešení v pobřeží slonoviny, Ugandě a podobně. Nicméně spolupracujeme se všemi 27 ministry zahraničí eh, členských států a já si myslím, že jednoznačně se přibližujeme jaksi větší jednotě a konzistentnosti. Daleko eh, více bych si samozřejmě přála toho vykonat, ale není možné eh, podceňovat výsledky a cestu, která je před námi. Takže bych jim chtěla velice poděkovat a musím říci, že oni mnohdy hovoří za nás a za všechny. Nemůžeme být všichni najednou na všech místech ve světě. A zahr- zahr- ministři zahraničí zemí Evropské unie přináší do různých míst na světě poselství Evropské unie a já bych to sama celé nezvládla. Chtěla bych také říci, že prakticky ty jsme vž- téměř vždy první, kdo eh, přijímá stanoviska a rezoluce a máme eh, non-paper o sankcích vůči eh, Syrii, který se nyní vypracovává a ne vždy jsou v tisku uvedeny všechny naše kroky, ale musím říci, že jsme se snažíme konzistentním způsobem informovat o naší činnosti a skutečně konzistentnost je kritickou otázkou. V průběhu diskuse jsme se soustředili na některé oblasti světa, ale eh, je tu celá řada různých témat, která musíme jaksi nadále řešit. Pan Salafranka hovořil o Kubě eh, během víkendu s panem Soto. Já jsem se snažila získat více informací o této oblasti. Eh, někteří eh, poslanci hovořili o Gaze, o tom, zda se tam dostává pomoc. Podporujeme lidi v Gaze, nicméně je potřeba jaksi sesílit dialog. Já Náhorní Karabách, to, k čemu došlo mezi Azerbajdžánem a Armenií, my diskutujeme s oběma stranami, eh, podporujeme, co dělá Francie a snaží se jaksi dosáhnout určitého pokroku. V Albánii jsme jednali s, eh, s opozicí a premiérem, abychom eh, jim pomohli navázat dialog. Potom Afrika, já jsem tady zmínila dva státy, nicméně v celé řadě dalších dochází k událostem, například Sudán, eh, Jižní eh, Sudán, tam se snažíme, aby to proběhlo co nejlépe. Ukrajina, významný sousední stát, eh, který tady také byl zmíněný. My máme mnoho práce a musíme na všech frontách pokračovat v této činnosti a to je potřeba uznat. Dovolte mi jenom něk, jak si odbourat některé mýty. Eh, já jsem se nesnažila získat eh, křeslo v Radě bezpečnosti, ale proto chtěla jsem, eh, ale eh, jak si nikdo se nestavil proti našemu stanovisku, to znamená, aby byla Evropská unie zastoupena. Je důležité také, abychom se podívali na to, k čemu skutečně dochází v rámci SDP. Jenom v Libii například prostřednictvím naší pomoci se podařilo pomoci 55 tisícům lidé dostat se domů a e, podařilo se nám prosadit mm, bezletovou zónu, ale to, já jsem ne, to nebylo to, co já jsem říkala. Já jsem říkala, že je potřeba pracovat efektivně a rychle. E, a co se týče našich delegací, já podporuji posílení našich delegací otevření v Bengázi, v Iráku. Nicméně nemůžeme ignorovat, co se děje v jiných zemích, třeba v, ba, na Bahamách. E, tam pracovníci e, řídí e, zemědělské programy, lesní programy a podle mého názoru to nemůžeme pova, považovat jako alternativy. My se snažíme maximálně podporovat a pomáhat zemím ve světě. Takže bych chtěla říci, Eh, nemáme nedostatek ambicí, eh, musíme mít dostatek zdrojů, musíme být konzistentní a musíme zesílit to, co děláme a budeme tak činit s pomocí eh, také v členských států musíme někde zatlačit, někde zatáhnout, ale musíme tedy pokračovat. Děkuji. Děkuji paní Ashton. Vážení Milé kolegyně, milí kolegové, my jsme to zvládli. Děkuji vám za pochopení a za spoluúčast všech. Nyní eh, se prostě nemůžeme vyhnout eh, tomu, že poslední eh, řečníci, kteří se přihlásili o slovo, ty nemůžeme vyslechnout. Na tomto místě bych chtěl poděkovat eh, všem, kteří přispěli k tomu, že jsme mohli včas ukončit rozpravu. Čili se, že jsem někomu vypnul mikrofon, kdo překročil dobu, kterou měl vymezenou, tak prosím o pochopení. A bylo to právě proto, abychom mohli včas eh, tuto rozpravu eh, ukončit. Budeme mít tříminutovou přestávku, než zahájíme hlasování v plánovanou dobu. Děkuji.